Buenos días, señorías. Vamos a, a empezar la sesión de esta, de esta mañana abordando de inmediato el primer punto del orden. Takže dobrý den, pustíme se do prvního bodu na pořadu jednání a sice financování a fungování Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. Spravodajem je pan Tomas Hendl a já mu dám rovnou slovo. Eh, Vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, předběžné stanovisko k Evropskému globalizačnímu fondu ehm, vyžaduje jednu předběžnou poznámku. E, tento globalizační fond e, v minulých letech byl vynikajícím nástrojem e, pro zmírňování ehm, následků krizu, krizi pro zaměstnance, kteří právě z důsledku této krize ztratili pracovní příležitost ve svém podniku. Tento nástroj musí být dále rozpracován, zlepšován a konkretizován a musí tady být stanoveny příslušné hlavní směry. Mělo by to být naším velkým zájmem zvláště proto, že důsledky krize a dopady na pracovní místa nemůžeme odhadnout v příštích letech. Velké obavy eh, vyslovují sociální partneři. Ovšem, a tady to je první bod, který bych rád nadnesl. Určitě bude mít smysl se trošku detailněji zabývat tím, jak tento globalizační fond byl dosud používán. První číslo tohoto stanoviska Eh, se pokouší vyjasnit to, jak mm, byly použity prostředky mm, v jednotlivých oblastech a eh, kterými národními eh, podpůrnými opatřeními byly tyto prostředky celkově použity a provázeny. Toto odpovídá také diskuzi v jiných zúčastněných výborech a protože existují velké pochyby o otázce národních rozdílů a způsobu použití tohoto nástroje. Jde o to, toto vyjasnit, toto by mělo být naším velkým zájmem, protože z toho vyplývají e, závěry o tom, jak bychom mohli do budoucna zlepšit využívání tohoto fondu. Za druhé, mělo by být klíčovým momentem, abychom se postarali eh, o to, že tento fond bude přesněji používán a bude přesně šit na míru podnikům, které ho skutečně potřebují. V minulých ehm, obdobích ehm, se předkládaly k tomu zprávy, jsme zaregistrovali, že podniky, eh, eh, že z toho profitovaly podniky, které bychom neoznačili za podniky, které nutně trpěly situací. Takový klasický příklad. Zaměstnanci Eh, v, minulé, v minulém roce jsme měli situaci ve firmě Idel. Ve, v Irsku byla uzavřena výrobna eh, tohoto podniku a toto uzavření pro zaměstnance bylo podpořeno z Evropského globalizačního fondu asi 14 milionů, tak, aby byly zmírněny dopady pro zaměstnance. Dell pak oznámil, že přeloží výrobu do Číny. O několik týdnů později Eh, eh, nepřeložil výrobu do eh, Číny, ale do Polska, což samozřejmě bylo dobré pro polské hospodářství i pro zaměstnance tam, kteří mohli mít nové pracovní příležitosti, ale Dell potom měl, toto bylo asi 58 milionů, které dostal Dell z ostatních evropských zdrojů. Ovšem v případě Dell se nejedná o podnik, takový krizový podnik, protože vykázal zisk víc jak 3 miliardy v období předtím. Takže si myslím, že je důležité, um, když um, sledujeme použití tohoto globalizačního fondu, je důležité, abychom se postarali o to, že podniky tím nebudou přikrášlovat své eh, bilance, anebo to všechno půjde na úkor evropského eh, daňového poplatníka. A proto v bodě 3 považujeme, uvažujeme o tom, že budeme přemýšlet o tom, jak by podniky mohly zmírňovat dopady, které byly eh, způsobeny jimi, jak by se mohly toho eh, sami zúčastnit. Ve zprávě se v německém textu mluví o eh, tom, že jde o použití nástroje, jde o to, aby se nalezl nástroj, který se možná nebude takto nazývat, ale podniky by se tohoto mohly zúčastnit, toho, z těchto důsledků společenských, které vyplývají z této situace. Za čtvrté, e, ve zprávě se věnují další věci, mělo by být důležité, e, tedy záruka nebo podpora e, podpora restrukturačních eh, opatření, zvláště v jednotlivých eh, regionech, to se kryje se stanoviskem eh, evropských odborů, které dbají na to, aby toto všechno bylo také v kontextu regionálního vývoje a tak, aby to mělo za následek rozumný, trvale udržitelný e, sociální a ekologický e, vývoj v regionech, pokud mají být použity evropské e, prostředky. Bod 5 se vztahuje k začlenění sociálních partnerů v Evropě. Zjevně Eh, je tady rozdílná úroveň. Včera eh, ve výboru pro zaměstnanost se o této věci diskutovalo a alespoň tady existuje neformální dohoda o tom, že začlenění sociálních partnerů by mělo být závazné a mělo by to být navázáno na používání prostředků eh, z Evropského globalizačního fondu. Bod 6. V současné době máme tři potíže. Za prvé používání, které se týká překládání výroby v rámci Evropy. Druhá otázka komplexnosti celého postupu. A toto stanovisko se stahuje k tomu, že e, tento postup podávání žádostí by měl být zjevně, e, značně zjednodušen a lhůty by měly být také zkráceny, lhůty, kdy mají být použity prostředky z tohoto fondu. Právě časová dimenze by měla být klíčovým, okam, klíčovým prvkem, když by měla být poskytnuta rychlá pomoc finanční to, aby se e, mohla vytvořit pracovní místa třeba někde jinde a aby zaměstnanci dostali nové úkoly. Za sedmé, stanovisko se vztahuje k tomu, že tento fond se osvědčil označil jako dobrý nástroj a může být i do budoucna eh, navýšen, výrazně, bude tedy výrazně navýšen. Použití tohoto fondu eh, je považováno za dobrý nástroj do budoucna a mohl by být ještě intenzivnější v důsledku krize a proto se předkládá návrh, aby eh, eh, úkoly byly také navýšeny a eh, aby mu byla přiřazena rozpočtová vlastní položka, tak aby to z rozpočtově technického hlediska v Evropské unii bylo možné realizovat v spolupráci s vedoucím výborem a aby to bylo jako takové s ním diskutováno. Děkuji vám. Děkuji, pane Kandertini. A já nejdříve bych dal slovo paní Hibner. You, chair, uh, Děkuji, pane předsedo. My všichni víme, že teď uh, v Evropě vstupujeme do období, kdy uh, se bude především hovořit o fiskální konsolidaci. Jde o to, že s méně veřejnými prostředky se to bude muset udělat víc. No a proto se bude hovořit o efektivitě veřejných prostředků jak na evropské, tak na národní úrovni. Proto v prvním bodě zcela správně se říká, aby komise eh, předložila eh, návrh eh, na zlepšení využívání prostředků z fondu. Také čelíme hluboké strukturální transformaci v evropském průmyslu. Podniky, kterým se dařilo dobře před krizí, se teď často dostali do problému. A lze odůvodněně očekávat, že pokud budou vytvořeny nová, eh, nová pracovní místa, tak eh, to bude eh, v jiných odvětvích. Posunujeme se také k nízkouhlíkové ekonomice a to si vyžádá obrovskou transformaci celé ekonomiky. Takže tyhle změny rozhodně ovlivní naši společnost. Ale při všech těch změnách je tady eh, vždycky tedy náročný úkol, ale zároveň příležitost a proto je důležité, jak budeme reagovat na eh, ty eh, změny, na ty náročné výzvy. A nesmíme přitom pominout ty příležitosti. Je proto důležité, abychom se podívali na nové možnosti eh, růstu a konkurenceschopnosti. A o tom vlastně má být eh, ta strategie 2020. Můžeme se asi eh, shodnout na tom, že se nejedná o strategii činnosti na, zeleném, na zelené louce, protože máme průmyslovou Evropu se svými strukturami, se svou, s její konkurenceschopností, která není vždycky dostatečná. Takže ta strategie musí spočívat v obnovení tedy eh, v nových věcech, ale také v eh, obnově určitých starých, ve zlepšení určitých starých věcí. Není eh, pochyba, pochybnosti, že jsou tady pracovní místa, která je třeba chránit a která naopak by měly být, měla být zachráně, tedy za, změněna na nová pracovní místa. A je nám také zřejmé, že pokud dojde k růstu, tak do značné míry v e, značných částech Evropy může to být růst bezpracovních míst. Takže bychom se měli snažit vyhnout se e, koncepčním nástrojům, které by mohly omezit e, evropskou globální konkurenceschopnost, protože to by mohlo ovlivnit naše kapacity a schopnost vytvářet pracovní místa. Proto tady mám určité eh, pochyby k bodům 2, 3 a 6 a těším se na plodnou debatu s zpravodajem. Myslím si, že těmito nástroji můžeme změnit eh, a určité eh, bychom mohli eh, petrifikovat určité nekonkurenceschopné struktury, ale my se budeme muset snažit vytvářet trvalá pracovní místa, která nebudou, nezmizí v příštích dnech. Takže eh, bychom opravdu měli mít na paměti, že eh, globalizační fond má eh, podporovat strukturální změnu, má pomáhat naší schopnosti strukturální, strukturálně se měnit a nemá naopak strukturální změny, mm, nemá jim bránit. Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám a paní Hybner a nyní paní Podimata. Děkuji. Děkuji, chtěl bych vyjádřit gratulace panu zpravodaji a také mu poděkovat za stanovisko, které předložil. Považuji to za skutečně velmi aktuální věc, pustit se do této iniciativy, protože jde o posouzení financování a e, posouzení dosavadního fungování Evropského globalizačního fondu. Víme přeci, že e, za dva roky e, o kterých se tady mluví, tedy jsou to dva roky, které uplynuly od okamžiku, kdy příslušné nařízení vstoupilo v platnost. Už uplynula nějaká doba a to jsou právě prostředky z tohoto globalizačního fondu, které jsou jenom omezeně nebo byly jen omezeně použity. Zpráva komise týkající se posouzení dosavadního provádění opatření na základě prostředků z fondu myslím, mm, může být mm, doložena také a doplněna statistickými dáty z členských mm, států, tak aby se jasně ukázalo, eh, které jsou hlavní důvody pro toto jen omezené použití finančních prostředků z tohoto fondu. Důvodem tohoto nižšího využití prostředků z tohoto fondu bude určitě i velmi komplikovaný postup, který zabírá mnoho času a to velmi stěžuje skutečné využívání prostředků z tohoto fondu. A kromě toho i Veřejno, veřejné, eh, veřejnost využívá těchto prostředků v jednotlivých eh, členských eh, státech a já si myslím, že posouzení fungování tohoto fondu nám ukazuje, že jedna věc se zdá být nezbytná, a sice zjednodušení všech postupů a lepší využití prostředků plynoucích z tohoto fondu. Ráda bych požádala jen o jedno. Příslušný eh, státní, eh, státné grémium, které je, který je zodpovědný za zpravování z prostředků z globalizačního fondu, eh, ten by měl být uschopněn dát dohromady více poznatků a také využít dobré praxe, která existuje na evropské úrovni. To by se mělo více vyměňovat. Cílem musí vždycky být to, že národní úřady budou silněji zaangažovány, budou zmobilizovány tak, aby mohly více těchto prostředků využít. Myslím si, že návrh stanoviska alespoň mě dává podnět k dalším dvěma poznámkám. Návrh zpravodaje k odstavci 2 požaduje, eh, aby komise předložila návrh, který umožní začlenit i podniky, eh, které odborávají pracovní příležitosti, ale které v minulých obdobích vykazovaly zisky. Jde o to, aby se snížily náklady spojené eh, s odbouráváním pracovních příležitostí, aby se tyto důsledky zmírnily. Já si myslím, že návrh odstavci číslo 2 je velice dobrý. Možná by měl být sformulován ještě trochu přesněji. Ale eh, přitom bychom se měli orientovat na ty podniky, které eh, si vzali za cíl přenést výrobu jinam, ale tato přenesení výroby nesouvisí s jejich dlouhodobou schopností přežití a toto musíme také jednotlivě proskoumat. Dále se musíme orientovat na ony podniky, které potřebují e, nebo dostali státní nebo komunitární prostředky v minulých letech předtím, než začali přenášet výrobu jinam. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já jsem už se setkal eh, s tímto tématem v rozpočtovém eh, výboru, eh, jehož jsem členem a je zajímavé, abychom se na to také dívali z perspektivy tohoto výboru. Je určitě třeba rozlišovat mezi pomocí lidem a pomocí společnostem a já doufám, že máme pomáhat těm lidem a ne těm společnostem. Obecný Eh, přístup eh, v bodě jedna je velice eh, správný. Potřebujeme mít obecný obrázek a z toho se vyvojíme závěry. Jestli budou ty závěry stejné, toť otázka. Vím, že obecná myšlenka byla mít globalizační fond, ale teď se to eh, posouvá někam úplně jinak. Je to fond eh, i pro přesuny uvnitř Evropy. Aspoň to někteří eh, chtějí. A my teď na rozpočtovém výboru debatujeme o tom, že spousta těch lokalit, která, které dostávají prostředky z fondu globalizace, vůbec nebylo postiženo globalizací. Takže musíme se pobavit o tom, co vlastně chceme. Když se dívám na to stanovisko, tak eh, se mi velmi zamlouvám ten první a také ten čtvrtý bod, ale u bodu tři o tom si musíme opravdu eh, velmi eh, podrobně podebatovat. Myslíme si, jestli, že je úkolem Evropy něco takového podporovat jako liberál, si nemyslím že to je eh, fungo, fungování Evropy, že to je úkolem Evropy, ale eh, ostatní možná nebudou souhlasit, takže pobavme se o tom. Pokud je o sociální partnery, tak je dobré tam mít možná zahrnuté, ale ta formální eh, role, to by bylo opravdu technicky náročné a politicky by to také asi nebylo úplně z mého hlediska ideální. Vzhledem k tomu, potom k tomu šestému bodu, v fond, který by podporoval eh, přesídlování v Evropské unii. To by bylo úplně proti myšlence Evropské unie, kde máme volný pohyb eh, kapitálu lidí a mm, pracovních míst. Prostě mít <laughs> nějaký takový fond, eh, který by tohle to financoval, to by bylo úplně proti myšlence Evropské unie, s tím nemohu souhlasit. Takže potřebujeme o tom ještě debatovat. A pokud jde o VOD 7, tak jak paní Hibner už uvedla, hospodářská situace pravděpodobně nám neumožňuje ten eh, fond nějak eh, zásadním způsobem zvětšovat. A už teď eh, jsme hodně vynaložili v této oblasti, takže nejsem přesvědčen, že máme i ještě více peněz. Já se tedy těším na konstruktivní debatu s zpravodajem a, a doufám, že přijdeme s nějakými zajímavými pozměňovacími návrhy, které bychom pak projednali. Děkuji. Děkuji, pane Dne. A nyní eh, pan Strejček. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den, dámy a pánové. Tak eh, já tu debatu od začátku pozorně poslouchám a eh, domníval jsem se, že v rámci té debaty se pokusím nabídnout poněkud odlišný pohled, než který tady obecně od začátku debaty zněl. Nebude tomu tak, protože pan kolega Haglund mě v mnohem předběhl a já proto plyně navážu na některé z jeho postřehů. Eh, já myslím, přátelé, že bychom, eh, že bychom si měli poctivě říci, že eh, takzvaný fond proti důsledkům globalizace byl od začátku poněkud diskutabilním či, či sporným projektem, nicméně vzniknul a fungoval a funguje. Ta krátká historie od jeho vzniku ukázala, že eh, řada rozhodnutí, která byla v rámci eh, tohoto globalizačního fondu učiněna, takže byla rozhodnutí, která lze považovat eh, z ekonomického a hospodářského pohledu za rozhodnutí skutečně sporná. Tenhle ten fond byl plněn daňovými příjmy těch firm, které, řekněme, v globální konkurence byly a jsou, eh, konkurenci byly a jsou úspěšné k těm, které v globální konkurenci neobstály. To prostě na volném trhu je normální a eh, je to běžné a je zbytečné, eh, myslím, vypomáhat, vypomáhat firmám a společnostem, které se nejsou schopny prosadit už proto, že, se, že si na volném trhu sami tyto společnosti najdou jiný produkt, jinou službu, kterou budou nabízet a tudíž jaksi umělé podporování je zbytečné. Podporuji myšlenku, kterou kolega Haglund řekl. Tenhle ten globalizační fond ve svém důsledku přece eh, pokřivil mobilitu pracovní síly i volný pohyb kapitálu uvnitř eh, Evropské unie, což, je, což jsou základní parametry, na kterých eh, myšlenka Evropské unie sama o sobě stojí. Proto eh, zástupci frakce evropských konzervativců eh, budou chtít, aby se v této zprávě objevilo podrobné hodnocení ze strany komise, hodnocení takové, které bude obsahovat parametry, které firmy Eh, z globalizačního fondu čerpali a posléze stejně eh, své zaměstnance nebo část svých zaměstnanců eh, propustili, kam se kam svá působiště relokovali, kam se, kam se přestěhovali. No a budeme velmi pečlivě sledovat vývoj v rozpočtovém výboru, protože si myslíme, že v době fiskálních konsolidací je třeba mít na paměti Eh, velmi hospodárné, uvážlivé nakládání s finančními prostředky daňových poplatníků. A ještě jednu poznámku. Eh, tenhle ten globalizační fond byl vlastně paralelním eh, finančním kanálem, který existuje vedle evropských strukturálních fondů, o kterých se domníváme, že jsou dostatečné a žádný další kanál, který je plněn finančními prostředky daňových poplatníků by existovat neměl, anebo pouze velmi umírněně. Děkuji moc krát. Děkuji panu Strejčkovi. A nyní dám slovo panu Jergensenovi z komise. Děkuji, pane předsedo. A děkuji vám také za první příležitost eh, eh, vyjádřit se eh, pro komisi. Za ty, kteří za to odpovídají, za ten globalizační fond. Děkuji za návrhy zpravodaje. Těšíme se na konstruktivní debatu s parlamentem při dalším rozvoji fondu pro přizpůsobení se globalizaci, který je fondem na podporu propuštěných eh, pracujících, ne na podporu eh, firm. Já bych rád zdůraznil, že žádná firma v Evropské unii, a to i v včetně irského delu, neobdržela žádné eh, peníze nebo žádné spolufinancování z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci. V tomto konkrétním případě, o kterém jste hovořili, neexistovala žádná podpora na přesídlení té firmy. My jsme eh, zkoumali, ještě, jestli došlo k přesídlení eh, pracovních míst z Jirska do Polska a vzhledem k typu produkce a, eh, a, a produktů a výrobních procesů, tak tam ta výroba je jiná. A jsem rád, když tady Danuta Jedner poukázala na vazbu na tu iniciativu Evropa 2020 je zřejmé, že tento eh, globalizační fond je jeden z několika instrumentů, které budou eh, eh, zavedeny do hry. Myslím si, že ten fond by měl podporovat vznikající trhy a my se můžeme zamýšlet nad tím, jak Rád bych uvítal ty eh, myšlenky, eh, které se týkaly eh, globalizačního fondu. Zejména bych chtěl zmínit něco ohledně postupů, které se týkají používání prostředků z fondu. My jsme ve 22 případech ukončili cyklus financování a průměrná doba Eh, která uplynula od eh, informování komise do eh, vyplacení prostředků na účet členského státu bylo 222, 225 dní. Už interně jsme v komisi omezili své postupy. Spojili jsme dva postupy do jednoho a proto jsme tedy z těch 225 dnů ušetřili 20. Teď se zabýváme eh, tím, jestli by nebylo možné to zkrátit ještě o nějakých dalších 40 až 45 dnů procesu eh, výplaty úvěru. To ovšem si vyžaduje určité přehodnocení rozpočtových postupů v komisi a daří se nám ta pokroku. Nicméně musím vám eh, připomenout, že podle nařízení a podle toho, jak fond vytváří své finance, je třeba, abychom získali formální eh, souhlas po debatě od rozpočtového orgánu, což samozřejmě eh, znamená i od Evropského parlamentu. A proto je třeba, aby se ty postupy eh, řádně dokončovaly v obou institucích, které tvoří rozpočtový orgán. A jinak to neurychlíme kdybychom, eh, pokud nezměníme eh, finanční perspektivy, eh, meziinstitucionální dohodu a rozpočtové nařízení a k tomu teď asi nedojde. A teď už se dostávám tedy k předposlednímu bodu. V současné době Evropská komise zvažuje, v jaké fázi by měl být předložen návrh na revidované nařízení. Docela jistě příští eh, rok eh, dojde k eh, setkání, protože ta opatření o protikrizových k protikrizovému boji docházejí ke konci a je otázkou, jestli je obnovit nebo ne. Ovšem je tady také obecná vazba na víceletý finanční rámec a na strukturu budoucího rozpočtu. Komisař Andor před eh, třemi týdny ve Švédsku uvedl přesně, eh, že bude zvažovat přesně to, co máte v bodu 7. A sice to, že by se mohla vytvořit rozpočtová eh, linka pro globalizační fond, konkrétně v rozpočtových, v rozpočtových výhledech, tak, aby se z toho stal instrument rovný ostatním instrumentům ale zatím eh, to ještě nebylo rozhodnuto a komise eh, se k tomu vyjádří ještě později. Potom ještě poslední věc k tomu eh, bodu 1. My velice rádi tady vidíme, že chcete více informací, větší transparentnost a lepší celkové statistické postižení fondu. My teď připravujeme výroční zprávu za, na rok, pro rok 2010, která bude hotová asi za měsíc. A nyní tedy navrhujeme, abychom tu výroční zprávu eh, doprovodili eh, pracovním dokumentem komise, kde eh, vydáme všechny statistiky, co jenom bude možné k těm případům, které jsme řešili. Takže tam uděláme, doufejme, takovou statistickou přílohu, eh, která eh, se bude zabývat hm, použitím vyrovnaností, pokud jde o eh, pohlaví, věk, podporu těch lidí s, různých, s různými typy opatření a tak dále. Jedná se o pouhý začátek toho, jak Evropskému parlamentu a jeho výborům dát k dispozici co nejvíce informacím, stejně tak jako radě a zájemcům z řad veřejnosti. Také eh, podporujeme myšlenku eh, výměny informací o osvědčených postupech. Komise eh, zorganizovala v jednání se zástupci všech členských států. Děláme je dvakrát za rok. Uspořádali jsme semináře, kde vysvětlujeme fungování a výklad nařízení. A na těchto jednáních zůstáváme v kontaktu, tedy vyměňujeme si informace mezi uživateli fondu tak, aby oni mohli eh, i eh, dávat eh, podněty dalším, aby podávali přihlášky. Já se těším na spolupráci s vaším výborem a rozhodně beru na vědomí vaše návrhy. Děkuji. Děkuji vám, panu Jergense. Ne, a nyní dávám slovo panu Handelovi, aby uzavřel debatu. Ja, liebe liebe Kollegen, ich danke kolegyně a kolegové, děkuji vám za diskusy a za návrhy, které zde zazněly. Umožňují utvářet budoucí spolupráci a konkretizovat to, co zde bylo předloženo. Děkuji také zástupci komisy za to, že nám to vyjasnil ohledně firmy Dell. Už včera jsme měli možnost o tomto tématu diskutovat na jiném výboru. Domnívám se, že prohloubená diskuse o tématu del by byla smysluplná, když nějaký podnik eh, se restrukturalizuje a uzavře výrobu, která už není konkurenceschopná, tak úlohou fondu je pomoci zaměstnancům, nikoli tomu podniku. A za druhé, pokud podnik provádí restrukturalizaci, ovšem zároveň rozjíždí jinou výrobu, tak si musíme položit otázku, zda by z jiných evropských prostředků, tedy z daňových prostředků, by toto budování výroby mělo být subvencováno na jiném místě, když ten podnik sám o sobě má obrovský zisk. Nevím, zda to bylo, eh, by bylo jako v původním zájmu původce, ale eh, oslovil bych stínové zpravodaje, aby se na to ještě podívali, protože co se týče budoucí definice restrukturalizačního fondu, nebo ať už se bude jmenovat jakkoliv, je důležité, abychom v tomto měli jasno. Domnívám se, že není možné, aby podnik, který má řádné zisky, ještě získával dotace na úkor daňových poplatníků. To není smyslem celé věci. Pokud se dostanou podniky z globalizačních důvodů do problému, tak je tento nástroj správný. Ale není to nástroj, který by měl bránit změně struktur, není to nástroj, který by měl zachraňovat podniky, které nejsou konkurenceschopné, ale je to fond, který má zajistit zaměstnance. A pokud my se dohodneme na těchto jasných kategoriích pro další diskusy, tak bych tomu byl velmi rád. Ovšem jsem otevřený veškerým podnětům a těším se na spolupráci s vámi. Děkuji. Děkuji panu Hendlovi. Takže do 8. června můžete podávat pozměňovací návrhy. 28. to bude projednáno v tomto výboru a v tomto výboru se ve stejný den potom bude i hlasovat. A v rozpočtovém výboru bude hlasování 14. července. Tím se dostáváme k dalšímu bodu našeho programu. Ten se týká práv spotřebitelů. A zpravodajkou je paní Pitikenen. Prosím. Mr. Um, Pane předsedo, vážení kolegové, Stávající ochrana spotřebitelů je pokryta čtyřmi opatřeními. Jde tady o harmonizaci a toto umožnilo našim členským státem, státům způsobit um, se z národní um, ustanovení a opatření eh, to, této eh, rámcové směrnici, takže v případě, kdy jsou problémy s národní legislativou, um, ať je to systém smluvního um, práva um, nebo nějaké vyšší standardy, tak to všechno se bere v úvahu také v národní legislativě, která je rozdílná v různých částech Evropy. Takže Samozřejmě, legislativa byla rozpracována na základě minimální směrnice, rozsah působnosti nebo pokus ehm, komise a eh, členských států a parlamentu byl však, přístup byl však rozdílný, protože se eh, vzalo v potaz to, eh, že je tady potřeba vyšší ochrany a že toto lze uskutečnit na národní úrovni. Takže teď, když ehm, na komise navrhuje eh, eh, předložit tuto eh, směrnici založenou na, nebo zacílenou na plnou harmonizaci, snaží se vlastně tady obrátit tuto minimální harmonizaci a změnit ji na plnou, úplnou. A to může působit problémy jak z technického hlediska, může to být i zásadním problémem. Za prvé, dovolte mi, abych se podívala na novou chartu základních práv, která mm, nám zajišťuje vysokou úroveň ochrany spotřebitelů a ale alespoň je tady je tady otázka, jestli eh, tato úplná harmonizace eh, těchto principů by byla proti ustanovením v této chartě základních eh, práv. A proti vysoké ochraně spotřebitelů. Ehm, ehm, strategie 2020 plus ještě několik dalších bodů v naší politice. Ehm, tady Evropská unie se zaměřuje na vysokou kvalitu výrobku a také jde o ekologicky udržitelnou vývoj jednotlivých výrobků. A co to znamená úplná harmonizace? To by znamenalo v tomto případě, že v mnoha zemích by to nedošlo k navýšení, ale naopak by se snížila úroveň ochrany eh, spotřebitelů, což by znamenalo, že eh, to vlastně povede ke snížení kvality výrobků nebo životnosti životního cyklu těchto výrobků, anebo také k nižšímu ekologické úrovni. Takže je to značně komplexní eh, eh, systém, jde eh, tady také o důvěru spotřebitelů v trvanlivost výrobků a jsou to jiné zásadní otázky s tím spojené. Dobrá. Pak čtvrtý problematický bod tady to eh, je systém národních eh, smluv, mm, smluvního práva. Víme, že tyto eh, systémy, když si koupíte dům nebo láhev vody, tady máme úplně jiné systémy, tedy národní smluvní práva jsou velice rozdílná a bylo velice obtížné, vedla se tady velmi obtížná diskuse o tom, abychom si řekli, jak národní smluvní práva mohou přispět k úplné harmonizaci. A mm, Toto může mít eh, také eh, právě dopad na eh, tento systém smluvního práva. Tedy jedna z věcí, které podporuji v návrhu komise, je to, že bychom měli zvýšit přeshraniční nakupování a také e-commerce. Ale podle informací, které jsem obdržela, Eh, je dosti sporné, jestli tato úplná harmonizace eh, práv eh, spotřebitelů by byla nejlepším nástrojem, jak dosáhnout tohoto cíle, který já plně podporuji. Jeden z důvodů je to, že když srovnáme například systémy se Spojenými státy, tak oni mají no, odliš, odlišnosti v oblasti úrovně ochrany spotřebitelů i v různých státech tam. A přesto jejich vnitřní trh funguje daleko lépe. Plus ještě podle podle no, některých prodávajících digitálního zboží, tito to říkají, že eh, eh, zaznamenali tyto rozdíly v ochraně spotřebitelů eh, tím, že si vybrali ty nejlepší metody, takže nabízejí spotřebiteli nejlepší praxe. Tady, jsou tady modely vysoké úrovně ochrany spotřebitelů na národní úrovni a přesto tady Přesto tady nedochází k velkému zlepšení. A pak eh, podle tady jsou rozdílné, eh, máme tady různé kultury, eh, je tady různé jazykové prostředí, je tady různá úroveň důvěry spotřebitelů eh, a také důvěra v platební systémy. Takže mm, asi bych to bylo mnohem lepší, kdybychom mohli mm, zlepšovat i naše platební systémy. To je stále před námi. Plus předpokládám, že vysoká úroveň, nejvyšší možná úroveň ochrany spotřebitelů by vedla k zvýšení důvěry spotřebitelů, než mít ten tento kompromisní přístup. Takže celkově Toto eh, mě, já si myslím, že bychom eh, neměli eh, přecházet k plné harmonizaci spotřeby, ochrany spotřebitelů, ale zdá se mi, Eh, tady být jeden účinný nástroj. Za předpokladu, že toto uděláme nám a že tady bude vysoká úroveň ochrany spotřebitelů, toto není stanovisko proti úplné harmonizaci, ale je to jenom určitá metoda. A jak bychom mohli přistupovat k této směrnici? Já si myslím, že bychom měli harmonizovat kapitolu 1, to by znamenalo terminologie, způsob, jak budeme definovat různé věci a potom, až se bude jednat o podmínky, tak a jiné, jiné menší záležitosti. Ale myslím si, že bychom se mm, měli pustit do těchto obtížných bodů. Takže celkově pak ještě jsou tady dvě věci, které bych ráda zmínila. Je politování hodné, že komise nebyla schopná Eh, v tomto bodě eh, prognostikovat eh, vývoj produktů lépe. A máme stále více výrobků, kdy kombinujeme fyzický produkt a službu a nehmotný produkt, například mobilní telefony. Máte tam software a máte mm, hudbu ehm, i v tomto telefonu, tedy jaká jsou pak práva spotřebitelů, když telefon perfektně funguje a software funguje mm, plus minus, ale nefunguje perfektně mm, hudba, protože tam nemáte jednotlivé mm, eh, moduly. Je to chyba eh, výrobku či ne. Takže si myslím, že už teď eh, v úvodní části bychom se měli změnit terminologii a podmínky, tedy výrobek nejenom hmotný, ale i nehmotný výrobek či zboží by měly být změněny. Další věc, kterou bych ráda zmínila, protože vím, že Ráda bych, aby komise toto vzala také v potaz při přípravě. Potřebujeme další mm, mm, mm, metody, jak dostat toto usnesení na národní úroveň a také se tím zabývat na úrovni eh, komunitární. A myslím tím toto. Eh, ta, tento typ záruky, o které jsme eh, diskutovali v tomto návrhu, jestli to mají být dva roky, nebo jestli by to mělo být rozšířeno na deset let, toto je dosti neflexibilní metoda, protože víte, že není rozumné, ehm, aby se očekávalo, že toto pero bude mít trvanlivost ehm, dlouhá léta ale od jiných per budeme očekávat, jiných tužek budeme očekávat větší trvanlivost, větší životnost, protože jsou lépe vyrobena. A toto uspůsobení, tak aby bylo ehm, spravedlivé jak pro prodávající stranu, tak pro spotřebitele, tady na to potřebujeme právě skombinovat evropskou a národní úroveň. A musíme se pokusit um, to um, řešit i na jiných místech než někde před soudem. Tedy co je rozumné očekávat od um, eh, takových výrobků. A toto to souvisí s další otázkou, která je různě definována v různých členských státech. A sice, chybovost ehm, výrobku. Já si myslím, že bychom tady se měli spíše eh, orientovat podle směrnice, jde o životnost, životní cyklus ehm, výrobku, co je rozumné očekávat od ehm, takového výrobku. Dále, další stránka související s rozsahem působnosti, eh, to jsou eh, služby, já si myslím, že je velice dobré, že toto je regulováno eh, separátně, konkrétní, je jinou směrnici. Jediná otázka, mm, máme-li tyto menší produkty, eh, které spadají do eh, působnosti jiné směrnice, jako například úvěry spotřebitelů, mm, tam třeba se na mobilní telefony, které fungují 50 let, tam je to souvisí s otázkou pojištění a nebo jiné otázky. A toto může být v budoucnu upraveno směrnicí, která e, se zabývá informací a upravuje některé e, neferové podnikatelské praktiky. Děkuji vám. Děkuji. Mám čtyři poslankyně poslance, kteří se hlásí o slovo. A také se chce přihlásit komise, ovšem v 10 bychom měli zahájit hlasování, takže všechny chci poprosit, aby mluvili stručně, pan Sanchez Pesero. Děkuji, pane předsedo. Dovolte mi, abych nejprve poděkoval zpravodajce za její zprávu. Rád bych k tomu něco doplnil. Jsou zde tři aspekty, které bychom měli podtrhnout. Za prvé jsou to specifika takovéto směrnice dotýkající se práv spotřebitelů a potom také dopady na finanční služby a za třetí to, co podle mého názoru, jak by, jak by mělo být chování vůči spotřebitelům v oblasti finančních služeb. Tato směrnice sice má něco takového v názvu, ale není to vlastní cíl, protože jde o to dát dohromady čtyři směrnice, ale přesto to nebude průřezový nástroj pro ochranu práv spotřebitelů, protože nejde pouze o práva spotřebitelů, jde také o podporu vnitřního trhu. Měli bychom jasně říci, oč přesně jde. A pokud zde jde o spotřebitele, tak to musí být prioritním cílem. A to, že prostřednictvím ochrany práv spotřebitelů eh, je podporován i společný vnitřní trh, tak to bychom si to měli ujasnit. To bylo první téma. Druhé téma, harmonizace. To také není úplně univerzální řešení pro všechno. Nicméně máme zde určité cíle, které bychom měli mít vždy na vědomí. Úplná harmonizace by eventuálně mohla i do jisté míry uškodit právům spotřebitelů existuje fragmentace a e, v oblasti různých vnitrostátních legislativ. Ovšem přílišná harmonizace by mohla práva spotřebitelů oslabit a pokud tomu tak je, tak by to vzbudilo obrovskou nedůvěru a toho bychom se měli vyvarovat. Domnívám se, že zpráva pana Montyho zde hovoří jasně. Pokud má jít o úplnou harmonizaci, tak by měl e, proběhnout velmi přesný přeskum a k harmonizace by mělo dojít pouze tehdy, pokud je to nezbytně nutné pro fungování vnitřního trhu. Jinak by měly jednotlivé státy mít dostatek flexibility, aby mohly zaručit ochranu svým spotřebitelům. Druhé téma finanční služby. Otázka, zda je to horizontální směrnice nebo ne. Pokud ano, tak tam tyto služby musíme zahrnout. Domnívám se, že zde volíme horizontální přístup, Nicméně se domnívám, že finanční služby jsou služby specifického charakteru a že by zde tedy měly, měla platit i další jiná kritéria. Není podle mého názoru správné, když dojde jenom k částečné integraci nebo částečnému vyloučení. Domnívám se, že by bylo lepší zde mít dvě klauzule, jednu specifickou, která zajistí, že normy týkající se nebo že by měly přednost obecné normy před těmi specifickými ustanoveními a za druhé, aby se prověřilo, jaká je osvědčená praxe v jednotlivých členských zemích, protože jinak bychom znovu podkopávali fungování vnitřního trhu a práva spotřebitelů. Jsou zde podtrženy i další aspekty dotýkající se této směrnice, Například je to otázka prodeje telefonů, no, telefonní prodej, nevyžádaný telefonický prodej a také provázání s důchodovými systémy. To se často děje automaticky. A potom je to také otázka eh, těch pojistných smluv, které eh, jsou automaticky prodlužovány, to bylo také zmíněno. Já se domnívám, že bychom měli směřovat směrem k chartě práv spotřebitelů v Evropě v oblasti finančních služeb. Domnívám se, že to je něco, kde je třeba odvést ještě hodně práce. Také by se mělo podporovat finanční osvěta na úrovni jednotlivých členských států, Mělo by se usnadnit kolektivní vyjednávání a měla by vznikat výroční zpráva. To jsou všechno otázky, které jsou ještě otevřené, ještě nejsou definitivně vyřešené a proto se zde jedná o směrnici, která plně řeší práva spotřebitelů. Netuším. Já jsem neslyšel to poslední, ale předpokládám, že jste chtěl, abych to řekl stručně. Takže děkuji zpravodajce za dobrou spolupráci. Myslím si, že je škoda, že eh, jsme tady opustili myšlenku plné harmonizace. Cílem této revize by mělo být eh, dosáhnout vysoké úrovně harmonizace. Nelze to vnímat eh, jako velký úspěch, když akorát vytvořím eh, jednu směrnici z eh, dříve eh, existujících čtyř. A no, no, uděláme nějaká přechodná období, ale cílem musí být plná harmonizace. Pokud jde o to, co říkal pan Sancho Precedo o horizontálním přístupu a o a když se zamýšlíme na tě, na těch nad těmi finančními službami, tak to je určitě vhodné téma. Směrnice, která se eh, zaměřuje na eh, spotřebitelské smlouvy, eh, vylučuje úvěry pod 200 euro, ale úvěry do 200 euro by rozhodně měly být pokryty touto směrnicí. Velké problémy Eh, které eh, vytvářejí eh, takzvané SMS půjčky, by, těm bychom se mohli vyhnout standardními podmínkami. A prostě ušetřili bychom spoustě například mladých lidí, obrovské dluhy, které jsou eh, skryté eh, v obrovských úrocích, eh, když si půjčujete přes mobil 200 nebo 400 eur. Potom, pane předsedo, bych ještě chtěl poukázat na jednu kontroverzní otázku. Musíme tady eh, mít nějaký odkaz na eh, kolektivní opravné prostředky, protože to opravdu umožní spotřebitelům nakupovat zahraničí. Kdybychom umožnili mimosoudní eh, způsob nápravy, tak spotřebitelé mohou potom se postavit neseriózním obchodníkům, i když jde o malé částky. Pokud jde o ty pozměňovací návrhy, eh, tak ty já podporuji a myslím si, že bychom je měli zahrnout do té směrnice. A souhlasím hmm, také, že by tam měl být odkaz na národní uh, smluvní úpravy. Děkuji, pane Míde. A teď pan Kamfong. Oui, je, je vais aller très vite. Euh, je, le, le groupe des Verts est... Jenom stručně. Frakce zelených eh, souhlasí s návrhy a připomínkami zpravodajky. Dovolte mi doplnit jednu věc. Plně souhlasíme s tím, co nyní zaznělo k těm hromadným žalobám a Domnívám se, že by bylo dobré, aby tato možnost byla zvážená. Chci se zeptat, proč jsou paní zpravodajko pouze dva pozměňovací návrhy předloženy. Já se domnívám, že by bylo možné zdůvodnit i další pozměňovací návrhy. Proč zpravodajka připravila jenom dva? Pan Fox. Děkuji, eh, pane předsedo. Eh, naše frakce podporuje ty eh, návrhy, jejich cílem je snížit zátěž podniků, které chtějí fungovat přes hranice a také prohloubit ochranu spotřebitelů. Souhlasíme s tím, s obavou paní Pitikainen, že plná harmonizace práv by mohla vlastně snížit ochranu spotřebitele. Například v Británii mohou spotřebitelé odmítnout produkt Lidé si to hodně eh, váží a bylo by lepší, kdyby takové eh, to právo bylo po celé Evropě. Také si myslíme, že eh, když se omezí záruční lhoba, doba na dva roky, tak to nestačí. V Británii je to šest let. My nechceme, aby práva spotřebitelů byla omezena. Dále nesdílíme s paní zpravodajkou názor na finanční služby. My si myslíme, že vzhledem eh, k jejich finanční povaze eh, by měly být vynechány. To je všechno. Děkuji, pane Forci. Paní Estero. Děkuji, eh, pane předsedo, a děkuji zpravodaj, paní zpravodajce. My tohleto budeme projednávat na výboru pro vnitřní trh dnes odpoledne nebo zítra a já souhlasím s paní zpravodajkou ohledně plné hm, harmonizace. Máme tady spor, eh, směrnici o, eh, o ochraně zpráv spotřebitelů eh, a ta stačí, protože plná harmonizace by omezila například mé voliče ve Skotsku. A co kdyby tady byla přeshraniční, přeshraniční problém mezi Skotskem a Anglií? Natož mezi některými členskými státy. To by bylo zajímavé. A zeptala bych se paní zpravodajky, jestli bychom se neměli eh, vrátit k ehm, znovu eh, navržení eh, směrnice pro o ochraně práv spotřebitelů, takže děkuji za slovo. Děkuji. A nyní dáme slovo paní Pitikainen, aby schrnula tu debatu co nejrychleji, prosím. Děkuji. Vaše připomínky vezmu eh, v úvahu. Hmm. V těch pozměňovacích eh, návrzích to zatím ještě mnoho eh, není. Pokud jde o tu harmonizaci, tak tam se zatím nic nemění. Já jsem připravena ten mechanismus kolektivního kolektivních eh, opravných prostředků eh, zahrnout eh, do té zprávy, pokud se na tom shodneme mezi politickými frakcemi. A myslím si, že buď bychom mohli také harmonizovat terminologii, nebo se vrátit úplně na začátek. Já nejsem pro harmonizaci například elektronického obchodu, protože to je takový trojský kůň pro vytváření dvojitých standardů na trhu pro společnosti i pro spotřebitele. Děkuji. Já vám děkuji, paní Pitikainen. Lhuta pro podání pozměňovacích návrhů bude 8. června, to znamená 8. příští měsíc. Hlasovat na výboru se bude 13. Hlasovat eh, se bude 26. Na plenárním zasedání se to eh, projedná začátkem prosince. Takže eh, nemáte-li eh, námetek, tak přejdeme nyní k hlasování. A děkuji vám za disciplínu, kterou jste prokázali právě během rozpravy. Right, uh, hello everybody. Can I remind you that I'm... Tak, dobré odpoledne. Já doufám, že jste se nezapomněli hlasovací kartičky. Kdybychom eh, tady měli nějakou situaci, která se počítá obtížně.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 Dobré, takže eh, můžeme si dát zkušební hlasování. Takže poprosím o zkušební hlasování. Takže zahajuji zkušební hlasování. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste? Hlasujte prosím nějak. Musíme zjistit, kolik tady bude hlasovat lidí v rámci testu. Tady prosím, máte zasunuté kartičky, tak hlasujeme zkušební hlasování. Tak eh, máme tady jednomyslnost. Dobrá, tak to vypadá, že hm, to nemáme uh, žádné karty navíc, takže je to v pořádku. A poprosila bych tedy, abychom uh, přistoupili k tomu hlasování samotnému. Tohle to uzavřeme. Budeme teď hlasovat o návrhu uh, zprávy Wernera Langena o uh, derivátech trhu s Takže kompromis C9. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Eh, schváleno. Nyní pozměňovací návrh 84, který je nyní ve dvou částech. První část je bod 1a až do prvního eh, středníku, takže kdo je pro první část 84, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A druhá část je zbytek textu. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to vypadá, že to bylo eh, zamítnuto. Když upřímně řečeno, spousta toho je ještě někde jinde. Nyní tedy k 85 se kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, přijato. 86 až 87 padají. Kompromis C10 hmm, ve dvou částech. Pan Kampen, technická poznámka. Ano, my bychom rádi eh, eh, předložili ústní pozměňovací návrh, který se týká druhé části toho hlasování eh, ke kompromisu 10. Chceme škrtnout slovo o principle a pokud eh, to bude eh, škrnuté, tak budeme hlasovat i pro druhou část toho kompromisu, protože eh, víme, že ta otázka likvidity je důležitá věc. Hovořila jste o tom i včera a já si myslím, že to máme široký konsenzus, abychom to zohlednili. Ale kdybychom řekli, že je to principal criterion, to znamená ústřední kritérium, tak by to asi bylo přehnané. panem Langenem? Já se omlouvám, když eh, paní navrhovatelka s tím bude souhlasit, tak pan zpravodaj také. Aby, aby se tam to slovo principle eh, škrtlo. Tak já můžu souhlasit s tím, aby se to škrtlo, protože tam je, eh, že je to jedno ústřední kritérium, že to není jediné ústřední kritérium. Ovšem možná, že nerodilý mluvčím to není tak zřejmé. Ale pokud budete tedy souhlasit, tak já klidně přijmu to Eh, škrtnutí, tam je to jedno. Takže uh, vaše angličtina je určitě lepší než moje francouzština. Takže teď, uh, pokud budeme hlasovat o první části, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A druhá část, bez slova principu, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je schváleno a principle tam není. Teď pozměňovací návrh 100. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 102. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Já si myslím, že to bylo eh, schváleno. Ověříme to z trojku. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Tak je to zamítnuto. Dobrá. 103 staženo, takže jdeme na 104. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Ověříme to, chcete-li? 104. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. A je to zamítnuto. Takže se vracíme k původnímu textu, kde je pro. Kde je pro původní text, kde je proti. Kdo se zdržel? Tak to je schváleno. 105, kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak to je opět sporné. 105 znovu tedy kontrolujeme. Hlasovali jste všichni? Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Schváleno. 106. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Kompromis C11, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď přejdeme na 116. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 117. Kdo je proti? Kdo, je, kdo se zdržel? Schváleno. 118. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to bylo zamítnuto, ale uvěříme to. 118 ověřujeme. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. Takže zamítnuto. Původní text odstavce 5, kdo je pro, kdo je proti, kdo jste se zdržel, schváleno. 119, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto, 120, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno, 121, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno, tak to je sporné, takže zkontrolujeme 121. Hlasovali jste všichni? Takže tímto je to uzavřené. 22 opět odpadá. 122. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to je schváleno. C12, což je opět v dvou C12. Tak to je všechno teď jedna část. Takže kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, a schváleno. A potom jdeme na 190. A 190, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 131, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis C13, e kdo je pro, kdo je proti, schváleno. 138, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 139, staženo. Takže teď 140, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Kompromis eh, C14. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Takže teď 150, eh, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 152, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromis C15. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 164. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. 165 o tom nemusíme hlasovat, protože to bylo zahrnuto do kompromisu C9 a už eh, se o tom hlasovalo. A pan zpravodaj to prostě přesunul protože nějak to tam bylo dvakrát na tom seznamu, tak pan zpravodaj nám to potvrzuje, ale ne všichni to mají na seznamu. Takže 166, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel a schváleno, 167, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 168, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 169. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 170. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A pardon, zamítnuto. 171. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 172. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? zamítnut, pardon, přijato a kompromis 16 ve dvou částech. Takže první část je 16. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Tak, dobrá, druhá část. Tam máme teď dvě alternativy. Máme tady ústní pozměňovací eh, návrh SD na náhradu eh, druhé části různými jinými slovy. Ale nejdříve eh, myslíme, že budeme hlasovat o té původní druhé části. Takže kdo je po, pro tu původní druhou část, kdo je proti, kdo se zdržel. Takže to je schváleno. A teď původně ta třetí část, to byl dodatek, takže hlasujeme o ní. Jak o dodatku místo o náhradě, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Takže eh, se tam eh, přidávají eh, ta slova ještě navíc. Je to tak, trochu se tam opakuje, ale může se to ještě učesat na plenárku. Kdo je pro odstavce 1? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. 182. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 183. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis C17 a kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Nyní přejdeme eh, na kompromis C18, tady dole na té stránce. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. A nyní 198, pozměňovací návrh 198. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. 208, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 209, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 210, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 211, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Já jsem neříkal, že něco padá. Teď hovoří, hovoříte o 211? Já tady nemám, že 211 odpadá. Kate, chtěla si k tomu něco? Technická poznámka. Na mém seznamu je, eh, že to padá, když se C18 schválí. Jde o to, že eh, C18 pokrývá 210 až 215 dohromady, protože se to všechno týká na obchodování CDS. A celý ten kompromis byl uh, ohledně obchodování CDS. Tak pan zpravodaj. Já jsem přesvědčen, že eh, to pokryto není. Musíme o tom hlasovat jednotlivě. To je taková specializace. Dobrá. Budeme o tom tedy eh, hlasovat tedy jako o dodatku. Pokud to nebude jasné v důsledku tomuto, tak to bude muset ještě uh, upravit před plenárkou. Takže teď jsme hlasovali o 211, bylo to schváleno. Takže teďko 212. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto 213. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schválno. 214. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 215. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. 216. Kdo se zdržel? a kdo je pro, kdo je proti? Kdo se... Můžeme to ověřit u 216, prosím. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování. A je to zamítnuto. 217. Kdo je pro? Kdo je eh, proti? Kdo se zdržel? Eh, zamítnuto. Kompromis C19. Kdo je pro? Kdo se zdržel? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Přecházíme k kompromisu 20 na další stránce. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Schváleno. A dostáváme se teď eh, k DV6. Kdo je pro? Kdo je proti? Nikdo nehlasujete. Tady máme odstavec 6 pana Langena. Deve šest. Pan zpravodaj se domnívá, že to pokryl kompromis, nebo je proti, teď nevím. Možná, že bychom o tom měli hlasovat a byste měli být proti, pokud si myslíte, že už to tak je. Takže jsme potom právě odhlasovali odstavec 6. Pa, paní předsedkyně, technická poznámka. Tady v mých poznámkách je uvedeno, že kompromis 20 se týká 231, 237 a 9, 5 eh, a 6. Já jsem koordinátor v DV a mně se zdá, že se to pokrývá v, tom, eh, v té 20, bychom to neměli zvlášť hlasovat. Ale tady došlo ke změně na poslední chvíli, kde je uvedeno tady na mém seznamu, že to není pokryto, ale pokud si pan zpravodaj myslí, že to je pokryto, tak to považujeme za pokryté. Nebudeme o tom tady hlasovat. To je určitě lepší, než eh, být proti. Odstavec 17. Pozměňovací návrh 238. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. Pozměňovací návrh 239 a tak dále padá. Takže nyní kompromis C21, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel schváleno. Nyní 247, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel zamítnuto. 248 schváleno 249, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Cože? 249? Já se omlouvám a nemám tady 249. Mám tady 247, 248 a pak 250. To je už... Takže je to pokro, uh, pokryto kompromisem 15. Dobrá, tak já to tady nemám. Takže pokud je pan zpravodaj spokojen s tímto, tak je to v pořádku. V tomto případě půjdeme tedy na 250, pozměňovací návrh 250, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno, ale měli bychom to raději uvěřit. 250 Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni, takže schváleno. Z 19, původní text, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 251, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 252, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 253, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 254, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Původní text, odstavec 20, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 2, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 3, kdo je pro, kdo se kdo je proti, kdo se zdržel. Já jsem si, že to je schováno, ale ověřme to tedy. Pozměňovací návrh 3. Hlasovali jste všichni? Končím hlasování, ano, schváleno. No bylo to zcela jasné. Kompromis C1, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. A přijato. Eh.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 proti, kdo se zdržel, přijato. Jazyková úprava, o té se nemusí hlasovat, to je 13, takže to považujeme za přijaté. 14. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, zamítnuto. 15. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamít, přijato. 16. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, eh, zamítnuto. Kompromis C2. Kdo je pro, kdo je proti, eh, kdo se zdržel, eh, přijato. 22, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Myslím si, že to bylo přijato, ale uvěříme to. Pozměňovací návrh 22, zahajujeme hlasování. Hlasovali jste všichni? Ještě někdo? Máme tady o jednoho socialistu navíc. Tak je to v pořádku. Končím hlasování. Takže přijato. Pozměňovací návrh a 27. Kdo je pro? Kdo je proti? A pardon. Pozměňovací návrh 30. Tak to taky padá.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 Pozměňovací návrh C5. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Uvědomuje si to, že je to první část. To byla první část, tedy je druhá část. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? To ověříme, tu druhou část. Hlasovali jste všichni? Takže zamítnu to. Tak, teď pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že to bylo přijato, ale ověříme to. Zdá se mi, že tady je příliš mnoho rukou. 37. Takže přijato. Ale bylo to těsné tentokrát, ano. Pozměňovací návrh 40. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Pozdělací návrh 43. Kdo je, pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. Kompromis C6 který tady má novou část uprostřed, se kterou jste všichni souhlasili. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Přijato. A nyní C7. Kompromis C7. Tady opět máme kdo je pro, hm, kdo je proti, kdo se zdržel. Přijato 66, kdo je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 tak bychom eh, se možná eh, eh, mohli zasnažit o jazykový kompromis. A řeknu to anglicky. Relating to an underlying EU entity or relating to, uh, to an EU financial institution, to which an EU uh, financial institution is party. So, clear, so, uh, all, en gros, il y a deux solutions qui ne semblent pas... Takže to jsou dvě řešení, eh, která by asi nevyhovovala každému, nicméně eh, jde o to, jestli je tam eh, úzká vazba, nebo jestli všechny tři podmínky je třeba spojit, nebo jenom jednu z těch tří podmínek. Takže my navrhujeme kompromis, kdy řekneme, že je třeba splnit první podmínku a druhou podmínku, nebo první a třetí. Takže je tam buď 1 plus 2, nebo 1 plus 3. A to se zdá, že je ten nejlepší jazykový způsob, jak tohle to podat. Ten nejpochopitelnější způsob se všemi jazyky, protože tady je tady problém s tím commerce a s tím and. A jestli to and se bude vrátit. Takže my navrhujeme. EU entity, EU currency or EU currency and uh, financial institution. Okay. On the basis that we had this tak vzhledem k tomu, že už jsme se o tom bavili včera a shodli jsme se, že o tom druhém se bude eh, hlasovat ehm, na podruhé o té druhé části, tak to je kompromis. A teď najednou něco takového eh, předložit, to je prostě eh, naprosto nevhodné. Já chápu, o čem jde, o co jde panu Kampenovi. Takže stejně jako na jiných místech bychom tohle to mohli tak trochu eh, zlepšit, ještě než to dáme na plenárku. Já bych navrhla, abychom hlasovali o tom, jak to eh, bylo původně navrženo, pan Langene. Já bych navrhnul, abych o tom hlas, abychom o tom hlasovali a potom na plenárce předložili možnosti korektury. Prostě eh, buď, když tam dáme a na obou místech, tak jsou tam eh, tři věci a když tam dáme or jednou, tak eh, jsou to jenom dvě ze tří. Včera jsme o tom podrobně debatovali a má frakce po poradě včera večer eh, zjist, tedy došla k tomu, že bychom tady nechat to původní znění, to znamená a na obou místech. V takovém případě budeme, ho, budeme hlasovat o kompromisu C23 v původním znění. Kdo je pro? Ústní pozměňovací návrh nebyl přijat, protože eh, vůči němu eh, byly vzneseny námitky. Je tady formální námitka vůči ústnímu pozměňovacímu návrhu, kterým se přidává další text. A proto o tom nemůžeme hlasovat. Pan zpravodaj navrhuje, abychom hlasovali o tom původním, Mohli bychom, vzhledem k tomu, že už se to tady řešilo včera, hlasovat o tom, nebo ale proto tady není většina, myslím, pan Dominici. No, já jsem chtěl eh, pochopit, eh, jestli eh, ta námitka pana zpravodaje byla proti tomuto ústnímu pozornacímu návrhu pana Konvena, nebo jestli také hovoří o ústním pozornacím návrhu naší frakce. Pane Langene. Jde o to, že eh, my jsme tuhle změnu včera eh, plně prodebatovali a naše frakce v tomto jediném bodu, eh, bodu řekla, že tady musí na tom zpravodaj zůstat trvat, protože tohle jsme opravdu tak chtěli. Můžeme o tom tady hlasovat a nebo nebo. A výsledek se prostě potom ukáže. Mně to je jedno. Nicméně ta formální námitka eh, zůstává. No tak ten ústní pozměňovací návrh je ve dvou částech, takže hlasujeme nejdříve o kompromisu C23 a potom hlasujeme o tom, jestli to původní A, to znamená to je to A mezi eh, subjektem EU a eh, to jehož je Evropská finanční instituce eh, částí, tak eh, já vím, co vy chcete. Vy chcete hlasovat a prostě jde o to, jestli bude většina. Takže hlasujeme o kompromisu C23 s tím AND. Kdo je pro? Kdo je proti? Kdo se zdržel? Tak je to schváleno. Pane Bulmane, to bylo uh, schváleno i bez vaší frakce, tak jako tak. Paní předsedkyně, podívejte se. Tohle to, to není žádné bojiště, jako tady. Mm, eh, tady jsou pravidla a ta eh, předpokládají, že se pokusíme hledat rozumná řešení složitých problémů. Naše frakce má následující pozici. Abychom eh, hlasovali eh, pro ten návrh pana Domeničiho. Za druhé jsme eh, bychom bývali hlasovali pro ten pozměňovací návrh zelený, kdyby to bývalo možné, ale také Eh, po, jak říkal pan, hlasov, eh, pan eh, zpravodaj, kdyby bylo všechno ostatní odmítnuto, tak bychom hlasovali pro tu původní verzi. Musíme dostat tu možnost se vyjádřit. Když ten pořad zvrátíte a necháte to prohlasovat tak, jak to je, tak nemáme možnost hoř, tedy hlasovat o těch kompromisech a to je problém. Pane Kolme, pokud chcete hovořit o Eh, svém návrhu oproti a nebo nebo. Tak eh, eh, prosím, ale vím, že posledně jste byl proti opačnému pořadí, takže, takže teď asi vidíte, proč jsem zcela připravena, abychom vždycky hlasovali o mini pozměňovacích návrzích, než budeme hlasovat po těch, o těch velkých pozměňovacích návrzích. V tomto případě tak po téhle tvrdé výměně, kterou jsme teď měli o jednom eh, slovu, by to eh, bývalo bylo prostě chytřejší, no? Já jsem velice eh, ráda, že jste pochopili, jak je moudré tady hlasovat. Takže teď budeme hlasovat o A nebo nebo. Kdo je pro A? Teď hlasujeme o A. A teď, eh, kdo je pro nebo. Takže A vyhrálo. Můžeme to uvěřit. Já myslím, že to je zcela jasné. It, it... Okay, we will check. All those... Dobrá, tak to ověříme. Kdo je pro A? Hlasovali jste všichni? Tři ještě nehlasovali. Tak, dobrá. Tak, A vyhrálo. A proto eh, ne, očividně prohrálo. Takže teď se můžeme vrátit tedy k C23 z A. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Schváleno. A teď je tady eh, dohodou precedens, že nejdřív budeme hovořit o těch interních věcech k, k pozměňovacímu návrhu a potom eh, o tom pozměňovacím návrhu samotném. Eh, pozměňovací návrh 73, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Zamítnuto. No nebylo to úplně jasné, co dělá EPP. Mně se zdálo, že se zdržujete. Dobrá. Kde a? Ne, jednička, kde je pro, kde je proti? Kde se zdržel? Zamítnuto dvojka DV. Kde je pro, kde je proti? Kdo se zdržel? Myslím si, že i to je zamítnuto. Ta rojka z DV. Kdo je pro, kdo je proti? Kdo se zdržel? Můžeme to uvěřit. Hlasovali jste všichni? O trojce. Končím hlasování. Zamítnuto. Nyní tedy hlasujeme o tom upraveném textu. Poprosím vás o elektronický seznam. Hlasujeme o upraveném textu. Hlasovali jste všichni, děkuji. A 43 pro, 1 proti. A gratuluji panu Langenovi. Dobrá. A nyní... Uh, can, uh... Doufám, že to budeme moci teď trošku urychlit. Tak teď hlasujeme o návrhu zprávy Edvo Cikluna o e, e, schválení jednotné měny Stonsko. Můžeme, prosím, Vím, že je to vzrušující, ale je skutečně zrušující. Tady máme členský stát, o kterém si myslíme, že pravděpodobně naplnil podmínky tak, abych se mohl e, začlenit do eurozóny. Velké hlasování euru. Ano. Jste prosím připraveni hlasovat? Takže hlasování k pozměňovacímu návrhu číslo 3. Kdo je prosím pro? proti, zdrželi se, e, zamítnuto. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 4 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Původní text pro, proti, zdrželi se, přijat. Odstavec 3, původní text pro, proti, zdrželi se, přijat. Nepozměňovací návrh 5 pro, proti, zdrželi se, zamítnout původní text, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pět, par pět, původní text, pro, proti, zdrželi se, přijat. Odstavec šest původní text, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh šest pro, proti, zdrželi se, přijat. 7 pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Pozměňovací návrh 8 pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 9 pro, proti, zdrželi se, přijat. 10 ehm, pro, proti, zdrželi se, přijat. Pozměňovací návrh 11 pro, proti, e, zdrželi se zamítnout, e, stavec 11 původního textu pro, proti, zdrželi se přijat. E, stavec 10 původního textu pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 12 pro, proti, zdrželi se zamítnout. Pozměňovací návrh 13 pro, proti, zdrželi se přijat. Odstavce 11 až 13 je to trošku obtížné. Takže eh, odstavce 11 až 13, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Úvodní text O A, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 1 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Pozměňovací návrh 2 pro, proti, zdrželi se zamítnut. Původní text, úvodní texty BC, kdo je pro, proti, e, zdrželi se přijat. A citace e, v jednom bloku, původní text, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. A teď konečné hlasování, a to elektronicky. Otevírám hlasování. Kdo je prosím pro? Všichni hlasovali. Tak ještě pár bude hlasovat. Hlasovali všichni. Děkuji. Uzavírám hlasování. A 40 e, pro, 2 proti. Takže gratuluji e, zpravodaji a gratuluji Estonsku. A teď přejdeme Eh, k návrhu stanoviska Hanze Petartina a sice jde o propojení rejstříků podniků obchodních. Eh, budeme všichni hlasovat. Ano, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Přijat. Pozměňovací návrh 2. Pro? Proti? Zdrželi se? To bylo zamítnuto. Takový zvláštní signál, takže toto ověříme. Hlasovali všichni? Zavírám hlasování. Zamítnuto. Prosím. Tak to padá. Pozměňovací návrh 3. Tak, promiňte původní text, ano, odstavec 2. V tomto případě kdo je pro? Proti zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 3. Pro, proti, zdrželi se přijat. 4. Pro, proti, zdrželi se. Můžeme ověřit. Pozměňovací návrh 4, prosím. Hlasovali všichni. Uzavírám hlasování. Zamítnuto. Původní text, um, odstavec 3, pro, proti, zdrželi se, přijat. Odstavec 4, původní text, pro, proti, zdrželi se, přijat. Kompromis k odstavci 5, pro, proti, zdrželi se, přijat. A teď kompromisní návrh B, pro, proti, zdrželi se přijat. A teď přejdeme k pozměňovacím návrhu 7, pro, proti, zdrželi se přijat. 8, pro, proti, zdrželi se přijat. Pozměňovací návrh 9, pro, proti, zdrželi se přijat. 10, pro, proti, zdrželi se přijat a elektronické hlasování k textu, který byl pozměněn. Hlasovali všichni. Zavírám hlasování. Přijat. Gratuluji. Zpravodaji. Okay, we now tak teď přejdeme k um, uvaze o návrhu zprávy eh, od Mara Karase. A sice se jedná o zprávu z vlastní iniciativy Bazilej 2 a změna směrnice o kapitálových požadavcích CRD 4. Ještě vám dám možnost se trošku stišit. tariffs. Uh, Takže myslím, že už um, se sál dostatečně stišil. Karas, Karas, máte slovo. Paní předsedkyně, dámy a pánové, rád bych krátce um, uvedl návrh své zprávy a mohu k tomu pouze konstatovat, že jsme vícekrát už o tomto hovořili a to i v souvislosti s tím, proč tuto zprávu z vlastní iniciativy potřebujeme. A podle mého názoru tato zpráva z vlastní iniciativy a celá diskuse kolem ní v tomto výboru se stává den ode dne důležitější. Proč je natolik důležitá? V případě CRD3 a zpravodajka k tomuto je zde, e, teď zažíváme to, že američané oznámili, že ne všechny části CRD3 e, budou realizovány v domluveném e, termínu. Už jsme udělali zkušenosti s Bazilejí 2, že to, co dosud Spojené státy z Bazileje 2 nerealizovaly, a nezávisle na této zkušenosti se právě ve výboru bazilejském buď CAD 4, anebo tomu říkáme také Bazilej 3, eh, diskutuje v konečné fázi a po letní přestávce eh, má být usneseno, jestli komise má v úmyslu eh, před koncem roku předložit návrh směrnice. Je nezbytně nutné, abychom my jako parlament byly do tohoto procesu e, začleněny. Je to obsahové e, utváření e, celého procesu, ale také časový plán implementace. A tímto bychom se postarali o to, že to bude zveřejněno a také celá agenda bazilejského výboru se má ještě probrat a měla by být rozšířena. A komise bychom by měla být v roli, kdy vůči parlamentu bude podávat zprávu zpravodajství o tom, co se děje v bazilickém výboru a členské státy, eh, které jsou zastoupeny eh, v bazilickém výboru, by měly být ehm, koordinovány. Protože máme tady souča- diskuzi, kterou teď vedeme a také jsme ehm, to pozorovali při slyšení. Teď ještě nebylo vytvořeno rovné vyjednávací pole a je tady velká diskrepance mezi bankami a ekonomickou strukturou a také definicí kapitálu mezi tím, co máme na evropském kontinentě a co je pro reálné hospodářství nezbytné a tím, o čem se diskutuje e, ve výboru bazilejské. Pro mě eh, je v této zprávě důležité eh, jasně ukázat, že ehm, potřebujeme studii o dopadech ehm, pro reálné hospodářství a také studii o dopadech ehm, a že to samo pro banky nedostačuje. Ano, my eh, se vstavíme k cíli G20, stojíme za tím, protože kvalita kapitálu má být posílena a riziko má být zminimalizováno. Ale Musíme vytvořit správnou rovnováhu mezi nejrůznějšími obchodními nebo podnikatelskými modely, právními formami a také možnostmi financování. Strukturální deficity a také eh, nevyváženost eh, současného návrhu eh, jsou něco, co nám činí oba, starosti a jsou naplněny velkým potenciálem toho, že by toto mohlo škodit evropskému hospodářství a že by tím růst hospodářství mohl být stížen. Mezinárodně rovné konkurenční podmínky jsou mm, rozhodující a k tomuto mm, mohu říct, že teď se ozývají z Ameriky hlasy, že Američané nejsou ochotni pravidla bilancování přizpůsobit nové formě um, rizik, povaze rizik. Oni chtějí, aby jejich pravidla bilancování Eh, tedy aby riziko eh, nejprve šlo do eh, bilancí, pokud bylo rozhodující. My však v Bazileji, my se zabýváme novou formou ehm, váhy rizika, kdy riziko musí být neustále posuzováno, i když Eh, není rozhodující směrodatné a toto, tato váha rizika bude mít dopad pak na vlastní kapitál a také na samotnou likviditu. Pokud totež eh, nenastane v Americe, tak tady budeme mít eh, zkreslení konkurence a nebude to rovné manévrovací pole pro všechny. Tedy musíme tato témata, musíme se jim jasně věnovat, protože jde o kvalitu vlastního kapitálu. V současné době kmenové kapcie, máme kmenové kapcie kapitálu, ale z 80% tady máme máme ekonomiku financovanou úvěrově a máme tady spořitelny a e, družstva a nejsou to jenom e, investiční banky, které působí na kapitálových trzích. Úvěry úvěr bude posuzovat také riziko, nejenom vlastní kapitál. E, máme tady nejrůznější struktury, které e, se musí tohoto stát součástí, součástí takže musí být nalezena rovnováha mezi bankami, které jsou kotovány na burze a těmi, které nejsou tady e, kotovány, tedy retailovými a investičními bankami. Krize byla krizí likvidity zvláště a proto i tady jde o to nacházet řešení tak, abychom se tomuto vývoji v budoucnu vyhnuli a aby ne všechno bylo přenášeno jedna ku jedné a redukováno na vlastní kapitál. V rámci mm, eh, liquidity ratio tady platí takzvané koncentrační riziko v určitých kvalifikovaných mm, mm, aktivech. Jde o to tady vytvořit kritéria pro to, abychom mohli, eh, vytvořit, abychom se mohli vyhnout určitým koncentracím tříd. Není pochyb o tom, že anticyklická opatření jsou důležitá a zvláště eh, tady se jedná o nadměrné nadměrné úvěrové bubliny, kterým se musíme vyhnout. CR bez zvážení rizika, toto musí být přesně zváženo a já proto vyzývám komisi, aby, a to dělám také ve své zprávě, abychom rozpracovali alternativy, abychom se nejprve dohodli na tom, co z takových ratio, co má být dopadem takovéhoto ratio. A také, co se týče leverage, Ehm, leverage ratio, tady eh, existuje nebezpečí, že to postihne Evropu silněji než jiné účastníky trhu, protože leverage ratio ehm, dosud bylo podstatně nižší ehm, a eh, to bylo právě dáno možností financování kapitálového trhu. Všechny, musíme zvážit všechny strategie, protože jsou tady rozdílné bankovní strategie. Takzvané one size all approach, to není správná cesta k tomu, abychom překonali překážky. Přechodná ustanovení jsou také jedním z témat a všechny legislativní návrhy pro banky by měly, k těmi by měl být koherentní přístup, také odhady dopadů by měly obsahovat příslušné návrhy. A také vyzývám nás samotné, abychom ode dneška byli spolurozhodujícími aktéry a abychom také nesli zodpovědnost za výsledek bazilejského eh, eh, výboru a abychom eh, se postarali o to, aby naše legislativní práce byla započata dnešním dnem a ne, abychom čekali až na návrh směrnice komise. A pak budeme mít příležitost Eh, bazilický výbor obohatit o témata, která jsou důležitá pro Evropu a můžeme se postarat o další tedy témata, která jsou také důležitá pro trh a zaměstnanost a budeme moci to ovlivnit ještě včas. Vyzývám také bazilický výbor, aby se věnoval tématům, která eh, jsou také obsažena v této zprávě, aby je zapracoval do agendy, týká se to konečných porad, rozhovorů v létě a po letní přestávce a eh, vyzýváme k tomu, aby také k tomuto předložili návrh. Děkuji. Um, Děkuji. Vím, že paní Luling musí odejít. A ještě tu máme stínové zpravodaje. Vezmu vás již na řadu, než odejdete. Uda má slova. Děkuji zpravodaji za jeho návrh a budu stručný. Z našeho pohledu jsou zde tři principiální záležitosti. My jsme proto, aby byla lepší kapitálová vybavenost bankovního systému, ovšem musí se to strukturovat chytře a rozumně, protože pokud to takto nebude, tak to nebude fungovat. A nebo ne, to nebude mít ty dopady, které jsou, které jsou žádost, žádoucí. Proto jsme proto, abychom postupovali velice promyšleně, tak jak to podporuje také pan zpravodaj. Za druhé, zásadní problém každé fi- eh, reformy finančních trhů, a to vidíme hlavně u vybavenosti vlastním kapitálem, že všichni chtějí reformovat finanční systém, všichni chtějí přispět k tomu, aby se vybavení vlastním kapitálem zlepšilo, ale většinu se nepřiznává, že často soutěžní politika, je právě prováděna prostřednictvím těchto návrhů. Takže podmínky obchodování a výměny na trhu se pak ovlivňují e, přím, přesnými návrhy regulace. Tomu je třeba zabránit, takže pan zpravodaj má pravdu s tím, že zde klade důraz na specifické evropské podmínky a co se týče jeho úvah o struktuře evropského bankovního sektoru a k otázce, jak budeme pracovat s koeficientem zadluženosti, leverage ratio, který má být rozumně omezen, ale vždy v poměru k reálnému riziku a nikoli v poměru k abstraktním číslům. To je ten zásadní rozdíl, na který pan zpravodaj poukázal a to my plně podporujeme. A my se věna snažíme, abychom zde formulovali takové návrhy, které tento směr ještě obohatí. Zvláště to platí pro transatlantický dialog, kde to musíme jasně projevit. A navíc jsou zde určité soutěžní záležitosti v rámci Evropy, to si nebudeme zastírat, takže potřebujeme takový osvícený postoj, který jasně řekne, co bychom měli upravovat a co ne, a která, který ukáže, jaké jsou záměry jednotlivých návrhů. A třetí věc, kterou jsem chtěl říci, je také velice důležitý a zde také výrazně podporujeme pana zpravodaje. My nebudeme akceptovat, že reakce na krizi, která byla příliš velká, že ta reakce bude taková, že samoregulační orgány nebo že budou pokusy o vytvoření samoregulace na úkor demokratické legislativy. Není možné, aby výbor pro Bazilej generoval takové dopady, které nelze dohlédnout a které my potom budeme mít pouze za úkol tady v parlamentu představit do formy legislativní. S tím my souhlasit nebudeme, tak toto nepůjde a proto je rozumné, že pan zpravodaj naléhal na to, aby včas Vznikla jeho zpráva z vlastní iniciativy a nyní bude doprovázet bazilejský proces. Já jsem přesvědčen, že náš dialog bude konstruktivní a celá záležitost dospěje ke zdárnému konci. Děkuji vám. Eh, pan eh, Lambert, jste stínový zpravodaj. Děkuji vám, paní předsedkyně. Několik poznámek. Myslím si, že ta první, eh, ten první návrh obsahuje celou řadu pozitivních věcí. Souhlasím s údem, že se nám asi podaří eh, dosáhnout širokého koncenzu o tom, co je třeba udělat. Několik poznámek konkrétních. Za prvé standardy likvidity. Ta pravidla, která navrhuje komise k tomuto, by neplatila pro investiční eh, firmy, které investují prostředky jménem klientů. A my si myslíme, že tady je těžké rozlišovat mezi tím, co dělají finanční instituce pro sebe samotné a pro své klienty. Takže my bychom zdůraznili, že je třeba tohle dát, tedy tohle udělat jasně, protože nechceme tady otevírat žádná eh, zadní vrátka. Za druhé, definice kapitálu. Tam bychom to měli asi říkat znovu velice jednoduše a ty hlavní eh, složky eh, kapitálu bychom měli asi eh, považovat, za, za ty bychom měli považovat obecné akcie a rezervy a to je všechno. Potom jsou tady ten poměr likvidity a poměr zadluženosti. Tady se nehovoří nikde o omezení toho poměru zadluženosti, poměru cizích k vlastním zdrojům. A my si myslíme, že je potřeba zastropovat to eh, zadlužení, ten poměr dluhu a k tomu budeme chtít tu zprávu změnit v tomto ohledu. Eh, samozřejmě eh, to, co je po, ty, ty, mm, to, ty dluhy jsou mimo, uh, ba, uh, mimo rozvahu. A my ale potřebujeme všechno dostat do rozvahy. Otázkou je, jestli eh, jste schopni eh, zjistit, co je mimo rozvahu. Banky mají informační eh, povahu a oni vyvádějí věci mimo rozvahu jenom, aby unikly té povinnosti informovat. Takže bychom jim to měli stížit. My bychom měli omezit na minimum nebo na úplnou nulu to, co banky můžou dělat mimo rozvahu. Potom jde, pokud jde o proticyklická opatření, tak eh, tak eh, to posouzení eh, rizika se často nechává na finančních institucích samotných a oni eh, nemají eh, žádnou eh, historii, kde by mohli prokázat, že by byli schopné takové riziko posuzovat správně. Takže otázka je, jestli bychom to riziko, posuzování rizika neměli vyjmout z bank. Ale pokud bychom šli do externího posuzování rizika, tak bychom to hodně zesložitili. To by vytvořilo úplně nový biznis, to by se některým líbilo. A no, otázkou je, jestli bychom eh, neměli eh, akorát čísly vyjádřit ta procenta nebo eh, ty ta procenta oprávek, které oni by měli mít k dispozici, procenta rezerv. A Teď závěrečné poznámky. Ať už uděláme v rámci e CRD 4 cokoliv, tak bychom se měli snažit o jednoduchost, protože složitost otevírá prostor k riziku. Takže potřebujeme udělat jednu věc. Musíme zdůraznit jednoduchost regulace, definic a měli bychom se také snažit o e, e, omezení velikosti finančních institucí. Tady máme dva aspekty. Jedním je, že bychom ty kapitálové eh, požadavky měli udělat eh, eh, uměrné velikosti finančních institucí. To by tedy rozhodně odrazovalo potom od velké velikosti. A potom tady probíhá ještě debata o jiné věci a hovořilo se o tom i na slyšení. Vrátit se k ústě vymezenému bankovnictví. Lze to udělat dvěma způsoby. Buď to nařídíme, a oddělí se jednotlivé aktivity, ale víme, že to možná, no pro některé z vás eh, to bude příliš eh, drsné a neproveditelné. Takže my bychom navrhli, abychom zvážili snížení kapitálových požadavků pro banky, které zúží vlastním rozhodnutím eh, svůj rozsah působnosti. Pokud banka bude chtít být jenom čistě vymezenou bankou, akorát chce udělat, bude chtít eh, mm, institucí, být institucí eh, kolektivních úspor a poskytování úvěru, tak bude mít méně přísné požadavky na kapitálovou přiměřenost. A to by eh, svým způsobem motivovalo banky, aby eh, šly do toho úzce vymezeného bankovního modelu. Neměli bychom to nařizovat tady, ale měli bychom ji eh, nějak atraktivnit tuto cestu. To v zásadě chceme, aby finanční sektor se potom rozhodl. Dobrá, děkuji vám. Vicky, vy jste také stínová zpravodajka. Děkuji vám. Mare za vaši skvělou zprávu. Myslím si, eh, že eh, jste se eh, hodně veda snažil pojmout složitá témata snadno pochopitelným jazykem. To je vždycky známka velice inteligentního člověka. Já vám děkuji za tento vysoce inteligentní přístup k této zprávě. Je to určitě složitá věc a vy jste ten správný člověk, který nás tady tím může provést. Je mi také zřejmé, že potřebujeme pracovat určitého harmonogramu a se Spojenými státy na mezinárodní úrovni a také děkuji za ty poznámky, které se týkaly eh, eh, vztahu k Bazilii. My jsme eh, nedávno měli konferenční telefonát s Bazilií ohledně CRD3 a je důležité, abychom s nimi jednali přímo tak, aby oni pochopili, jak důležité je, abychom my Eh, vedli eh, tady debatu jako zákonodárci o tom, co oni eh, posuzují, čehož oni posuzují dopady. Potom, pokud jde o ty mezinárodní účetní standardy, tak ty musíme vyřešit, pokud máme mít nějakou mezinárodní debatu a legislativu. Nejde o to, aby jedna země se chtěla prostě oceňovat některé věci jinak. Pokud je o likviditu, tak o, to už, o tom už jsem hovořila posledně. Potřebujeme eh, se zabývat tím, co to jsou likvidní aktiva. Pokud, pokud můžou mít eh, banky jako likvidní aktiva pouze eh, státní dluhy, tak to samozřejmě státům pomůže v poptávce po jejich instrumentech a je to velice citlivá otázka v současné době. Ovšem, pokud bychom, bychom tam zarli, zakryli zahrnuli například eh, kryté obligace, tak eh, to také může být systémový problém na bankovním trhu. Takže nad tím eh, se musíme opravdu intenzivně zamýšlet, nad tím, co zahrnout do likvidity. Pokud jde o definici kapitálu, tak vy říkáte, že kapitál by měl být jasně vymezen, aby byl aby každopádně eh, kapitál byl předmětem ztrát předtím, než banka zkrachuje. Potom jsou tady otázky například v souvislosti s družstvy a nebo eh, s stavebními spořitelnami u nás, které nejsou kotované na veřejných trzích a které mají své vlastní zákazníky a velice stabilním způsobem je obsluhují. A musíme zajistit, aby oni eh, se do tohoto nechytli. To, co vy tady eh, říkáte o kritické eh, eh, úloze bank v širší ekonomice, je velice důležité. Já si pamatuji na vlastní zkušenost, kdy banky byly zapojené do výstavby evropské infrastruktury na našich telekomunikačních sítí a dalších sítí. A v Evropě 2020 máme digitální agendu, musíme se zabývat energetikou a tam budeme potřebovat kapitál. Takže je důležité, aby banky i nadále eh, sehrávaly eh, roli eh, ve financování těchto projektů. Ale my vždycky říkáme, nebo se ptáme, jak moc spolehá Evropská unie na bankovní finance oproti ostatním částem světa. Čili když definujeme, co banky dělají, tak bychom se měli zabývat i jejich ostatními rolemi, kromě vypůjčování peněz. Jde o to, jak banky zprostředkovávají kontakty mezi lidmi, kteří potřebují investice a v investory. Čili pro mě je to důležitá součást trhu s finančními službami. Ačkoliv sekuritizace postoupila očividně příliš daleko, tak tu rovnováhu tedy musíme nastavit správně, nemůžeme ji úplně zakázat. Můžu uvést, uvážet eh, příklady obchodního financování, eh, eh, hledání v peněz na zahraničních trzích pro společnosti a další příklady hodnotné činnosti bank pro společnost, když se, můžeme zabývat, když se budeme zabývat celým tím balíčkem, který se zaměřuje na bankovní trh. Ale děkuji vám za vaši práci, která je skvělá. Děkuji. Astrid, teď vím, že chcete jít, tak už máte slovo. Merci, Madame Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi vděčná za to, že teď mohu promluvit, protože se poté musím zabývat biovínem ve výboru pro zemědělství a to je na nejvíc důležité, jak si jistě dovedete představit. Teď bych ráda nastínila základní linii ehm, zprávy zpravodaje. Chtěla bych to podpořit, ne proto, že eh, jsme, sedíme ve stejných ehm, lavicích, ale myslím si skutečně, že situace je velmi dobře zanalizovaná a prezentována a že se ubírá správným směrem. Eh, CD4 tedy e, směrnice o e, kapitálových požadavcích. E, to je zcela jistě rozhodujícím elementem pro další vývoj tohoto bankovního sektoru v Evropě. A tento další vývoj by měl zohlednit a měl být nejlepší rámcové podmínky tak, aby se byl úspěšný. Což znamená, že musí platit striktnější pravidla, to pak už um, vyplývá i z finanční krize a jak už řekli ostatní kolegové, Myslím si, že eh, tato striktnější pravidla musí být stanovena, aniž by tento sektor byl udušen. Neměl by tím trpět celé evropské hospodářství je je to velice obtížné vytvořit tuto rovnováhu, stejně tak to ví i sám zpravodaj. A předpokládá to také, že bychom měli postupovat co nejobjektivněji, nejméně e, stranicky, nezaujatě. A mělo by to být takový přiměřený přístup, který zvolíme. A ještě bych měla dva body, eh, které bych chtěla zvlášť zdůraznit. Jednak ehm, se to týká eh, koeficientu zadluženosti. Už jsme o tom mluvili, když jsme diskutovali o alternativách investičních fondů. Ehm, myslím si, že tento koeficient zadluženosti nebo leverage by měl být eh, v podstatě neutrální jsou-li tady pákový efekt, eh, tady vlastně se vůbec eh, neprojeví, pokud eh, nepůjde o spekulativní investice. Proto mm, má otázka možná zní trošku naivně, ale neměli bychom ona leverage ratios mm, zavádět tedy koeficienty zadluženosti, které Mm, pak povedou k takovému strunovému omezení a které neměli bychom tato pravidla nebo ustanovit pravidla pro investice, které budou představovat skutečné riziko. Tedy myslím si taky, že bychom měli eh, zohlednit reálně rizika, měli bychom zvážit váhu rizika, a to by mělo být součástí eh, celého řešení a celé problematiky koeficientu zadluženosti. A nejenom tady pracovat a stanovovat eh, absolutní, s absolutními čísly. Pak bych ještě ráda řekla něco k ehm, bankám. Ehm, to jsou, eh, chtěla jsem říct si něco k ehm, ochraně předchozího stavu. Já si myslím, že toto by mělo být regulováno trošku lépe. Myslím si, že tady jdeme trošku daleko. Toto je velice důležitá funkce. V mnoha případech eh, to nebývá použito. Tomu bychom se měli vyhnout, protože tento sektor se eh, už projevil mm, s velkou Mm, péči, nechci jít tady do velkých detailů, ale kvota krytí, míra krytí pro likvidní prostředky musí mm, odpovídat nejrůznějším aktivitám banky a musí být uspůsobená a to platí zvláště pro banky, které jsou takovými depozitáři pro investiční fondy a e, pro e, hypotéční úvěry, takzvané covered funds, kryté fondy. E, myslím si, že musíme se správně poučit z krize a tam, kde to je nezbytné, tam mm, bychom měli přicházet s legislativními opatřeními, ale přitom musíme být obezřetní a dávat pozor na to, aby eh, bankovní sektor nebyl přidušen ehm, protože v příštích letech budou stovky eh, miliard, eh, kterých bude zapotřebí, abychom mohli dostat novým požadavkům a bude to jistě velmi tvrdá situace a myslím si, že bychom tyto úvahy měli vzít v úvahu. Ano, jsem stínová zpravodajka za skupinu Aldi, takže bych eh, možná mohla eh, se eh, tady mísit a pan kolega z Jury chtěl také něco dodat. Já myslím, že je tady řada věcí, které bych mohla říci, ale řada z nich už byla vyřčena, takže je nebudu opakovat. Ale eh, stojíme tady před otázkou, kterou jsme vždycky eh, znali. Věděli jsme, že výbor pro Bazilej přišel se standardy eh, pro velice velké banky, ne pro banky malé. A proto tato e, e, směrnice ne všechny země aplikují e, tyto směrnice, ne všechny banky aplikují stejným způsobem, takže musíme se vypořádat s touto otázkou. Myslím si, že zvláště v kontextu některých členských států, které mají rozdílné struktury a jiné členské státy, jako třeba můj vlastní, si přejí zvrátit některé záležitosti, okolnosti, které nastaly eh, v minulosti. Pokud budeme chtít pozbudit to, co říkal pan Lambert, tedy striktnější eh, úzké bankovnictví, musíme zajistit to, abychom neudělali něco, co bude kontraproduktivní k tomuto. Ať půjdeme tak, když půjdeme tak daleko, že dosáhneme něčeho, co pak toto aktivně povzbudí, tak to nevím, ale určitě nesmíme dělat věci, které eh, by měly penalizační eh, dopad. Eh, je tady pár věcí, které bych ráda zmínila. Otázka státního dluhu, to tom bylo hovořeno a myslím si, že tady je problém. A to nulové, eh, rizik, eh, nulový eh, rating rizika. Tady máme určité podmínky, měly, měly by to být jsou to likvidní prostředky a když máme eurozónu, euroměnu, tak vlastně nejsme schopni vytisknout peníze, pak se nacházíte v jiné situaci, nemůžeme říct, že už tady není žádné nominální riziko může nastat riziko, eh, protože tady právě není možnost vytisknout peníze a já si myslím, že toto bylo jasně ukázáno, že tady je úvěrové riziko, eh, což jsme eh, viděli a musíme si položit otázku, jestli nákupy státního dluhu ze strany Evropské centrální banky, jestli tato podmínka by skutečně mohla existovat. Takže si myslím, že to je něco, co v krátkodobém rozmezí nemůžeme vyřešit, pro protože mm, mm, nemůžeme situaci ještě zhoršovat, ale z dlouhodobého hlediska si myslím, že musíme eh, rozpoznat tuto situaci a eh, pravděpodobně jsou tady takové širší struktury, v kterých pracujeme a mm, eh, také kontrola v eurozóně. To bude další otázka, která souvisí také s takové gremium pro zvládání systémových, systemických rizik. Tady by možná mohla být některá opatření také zapracována do směru směrnice o kapitálových požadavcích. A toto určitě nebude něco, co vyřeší eh, samotný problém, ale myslím si, že eh, když se nám podaří eh, správně nastavit CAD4, tak se jasně ukáže, kde v této situaci stojíme a vím, že to je situace, o které jsme teď mluvili, o které se mluvilo i v komisi a v radě a já už jsem o tom přemýšlela dlouho, ale zatím se to nepředložilo veřejně, mezi námi. Teď už se o tom začalo hovořit veřejně takže mě nikdo nemůže říkat, že jsem první, která s tím veřejně přichází. Ehm, e, pak ehm, otázka toho, jaká další aktiva ehm, e, tady budeme mít. A mm, nechceme e, tady mít nějakou sekuritizační smyčku, ale nesmíme zapomínat na skutečnost, že Tady eh, eh, máme jenom eh, několik málo aktiv, takže bychom měli o této otázce také přemýšlet. Co se týče účetních eh, standardů a zvláště toho, co máme obsaženo v odstavci eh, I. Eh, souhlasím s tím, že potřebujeme konvergentnost, co, je, co nejvíc v rámci účetních standardů. Jsou účetní standardy invest, investorů a také obezřetnostní účely jsou důležité. Ale musíme překonat jeden zásadní problém a sice investoři musí znát hodnotu toho výrobku nebo služby, která je prodávána. A jsou tady obezřetnostní obezřetní. Investoři musí znát také dlouhodobou stabilitu po dlouhé období a tady e, toto tady nemůžeme dostat těmto požadavkům. A protože tady nechceme mít, nechce mít nesrovnatelné stopy, americké, američané teď experimentují a dělají to přes investory a potom mají zvláštní položku, která ukazuje, jak se to dá uspůsobit dlouhodobému vývoji. A Různí lidé se veřejně proti tomu postavili, protože se to odlišuje od účetních standardů, ale já chci jenom poukázat na skutečnost, že se tady uznává určitá eh, praktičnost eh, situace a proto jsem Nechceme tady mít duální, um, duální výkaznictví, všechno by mělo být transparentní, měla by tam být jedna hodnota pro investory a pak můžeme říct, že můžeme aplikovat takový obezřetnostní filtr. Toto musí být jasné a transparentní. Ale um, jak jsem řekla předtím, ptám se, jestli je to nezbytné a um, pokud to všechno zůstane transparentní a každý, kdo bude do toho zaangažován, bude vědět, že jedna položka pro investora se stane další položkou pro obezřetnostní požadavky související s obezřetností. Dále odstavec 13. Tady chcete motivovat ty banky, aby zapracovávaly úvěry do svých účetních knih bez nadměrné sekuritizace. Eh, to je něco, co také musí znamenat bez eh, nadměrně krytých eh, obligací, protože budete chtít, aby tyto věci měly zapracovány v účetních knihách. Pak tady budou ještě další nástroje, které mm, budeme, budeme možné aplikovat. Kryté obligace, to je hezká věc, jsou tady zvláštní záruky bank, ale pokud odstraníte všechno, co bylo pokryto sekuritizací a přetaví se to v kryté obligace, tak to musíme vidět v kontextu CAD4, pak se může může stát, že se dostaneme do oblasti, kdy se tomu budeme muset více věnovat, protože tady pak jsou, eh, je takzvaná velká angažovanost. Já si nemyslím, že ehm, potom dostanete úvěry, které jste eh, vyžadovali, pokud eh, nebudete pracovat s mechanismy, pokud ehm, banky to nedostanou do podrozadových položek a pokud to nebude učiněno jasným, bezpečným a zodpovědným způsobem protože pokaždé, když něco uvolníte z eh, bilance, protože to třeba eh, eh, prodají, tak toto tady se zase nastává takové napětí mezi aktivy, které musíte udržet a které musíte přizpůsobit tomu, co můžete dát do ekonomiky, takže musíte být velice opatrní pokud si to chcete udržet. Takže bychom měli být obezřetnější, uvědomit si, co si tady přejeme. A na závěr tady jenom opakuji to, co bylo řečeno v odstavci 16, když mluvíte o, o bankách a družstvech, spořitelnách. Já si myslím, že tady je vzájemné propojení, protože struktura kapitálu může být trošičku eh, odlišná eh, mezi eh, spořitelnami a družstvy. A a já si myslím, eh, že pokud jde o eh, eh, riziko, úvěrové riziko protistrany, tak tam rozhodně můžeme zohlednit to, co máme v Langenově zprávě. A pokud jde o to zadlužení, tak v zásadě podporuji to, co jste právě zde řekl je třeba, abychom tam neměli eh, zrácené motivy, které by z toho eh, vlastně vyplývaly. Takže tím se musíme zabývat velice pečlivě, protože opět tady bychom eh, znovu mohli eh, se dostat do situace, kdyby všechno bylo vyvedeno mimo rozvahu a byla bez toho sekurizace nebo něco podobného. Ovšem je třeba, abychom to udělali, dělat odpově- mohli dělat odpovědně, tak aby se mohlo půjčovat skutečné ekonomice. Nejenom eh, proto, že člověk narazil na nějaký arbitrární limit, proto nějaký náhodný limit protože povaha vašeho podnikání znamená, že prostě nemáte více rizika. Takže to je všechno. A teď paní Jury, Jean-Paul Gazes, paní Ferrera. Řekl jsem to vlastně obráceně, takže nejdříve Jean-Paul. Merci, madame la présidente. D'abord... Euh, Děkuji, paní předsedkyně. Tak nejdříve jménem EPP bych rád eh, řekl, že plně, plně podporujeme mm, práci kolegy Karase. Tu zprávu jsme opravdu chtěli a on byl uh, jmenován, aby ji zpracoval uh, vzhledem k jeho schopnostem, ale rád bych pohovořil teď o těch politických a netechnických aspektech v čem je tato zpráva přínosná. Můžeme zacházet do podrobností, můžeme hovořit o uplatňovaných pravidlech bankovnictví, eh, vyjadřovat své zprávy a jít až do velkých detailů, ale všechny ty připomínky, které zde eh, padly a padnou, jsou velice zajímavé a měli bychom je zohlednit. Ovšem, co je strategickým cílem zprávy? Myslím, že pan zpravodaj to vyjádřil velice přilehavě. Nacházíme se v situaci, kdy parlament především musí eh, Eh, být slyšet předtím, než komise navrhne nějakou regulaci a Evropa také musí zjistit, eh, jakým způsobem eh, pracovat v rámci bazilického výboru. My víme, že je to uzavřená organizace poměrně, že dělá jenom věci, které zajímají jeho členy a tady je určité nebezpečí, že když eh, bychom nějakým způsobem upravili evropské eh, směrnice, tak musíme eh, zohledňovat potom rozhodnutí, kde Evropa nebyla plně zapojena. Do jejich tvorby nebyla Evropa plně zapojena, takže tady my máme problém s narušením konkurence. Musíme přihlížet k tomu, co říká bazilijský výbor. V Americe ovšem hovoří o implementaci pro nějakých 12-13 bank, protože říkají, že jenom přeshraniční banky. jsou předmětem eh, těch, eh, jsou předmětem bazily. Pan zpravodaj popsal různé způsoby, jak eh, jsou firmy financované ve Spojených státech a v Evropě. Takže to je první zkreslení konkurence, protože Evropa uplatňuje pravidla, která se v USA neuplatňují. Za druhé, pokud chcete zabezpečit transakce co nejvíce, tak my tady zjišťujeme požadavky na které nejsou realistické na kapitál. Stanovujeme takové požadavky a pokud se podíváte na tu stávající situaci, tak uvidíte, že eh, eh, oni by měli najednou mít pětkrát a šestkrát více kapitálu eh, než do posud. A otázka je, jestli tohle je odůvodněné. Protože, jak pan zpravodaj říkal, tak teď jsme si prošli k krizi likvidity, nikoli platební schopnosti nebo neschopnosti. Banky nebyly eh, insolventní, ale eh, už si nevěřili a eh, zhroutil se primární mezibankovní trh. Naštěstí zasáhla centrální banka evropská a začala půjčovat jednotlivým bankám, tak aby si mohli navzájem zase znovu půjčovat. Takže teď jde o to zaměřit se mm, na zdůraznění některých věcí, které už tady máme. Za prvé, víme, že Evropský parlament nebo je třeba dát najevo, že Evropský parlament nepřijme jen tak něco. A, za druhé, Evropská komise také. My potřebujeme bezpečnost bankovních transakcí, potřebujeme, aby banky byly silné, ale Neměli bychom udusit ten bankovní systém nějakými iluzivními opatřeními, protože iluzorními opatřeními, pardon, protože jinak to prostě eh, zničí všechny banky, včetně těch malých, když ta opatření budou eh, přehnaná. Takže je třeba sledovat ty varovné signály. Pokud chceme eh, samozřejmě upodlnit eh, bank, bank, bankovní systém, tak je to v pořádku, ale my chceme silný bankovní systém, který eh, má být funkční a ne, abychom jenom šetřili práci regulátorům, když oni nedělají svoji práci řádě. Děkuji vám. Budu. Já mám dvě obecné poznámky a čtyři konkrétní body. Za prvé obecná poznámka. Jak všichni víme, tak naším cílem je trestat spekulativní transakce a ne znesnadnit běžné transakce. A tímto obecným cílem by se měla říct každá věta té zprávy. Za druhé, když bychom měli eh, zavést eh, v nadcházejícím eh, cyklu přísnější regulaci. Mm, tak musíme dávat pozor, aby to nejednalo jako cyklický, jako cyklický prvek. Děkuji panu zpravodaji za to, že jedna je rychlejší, parlament je tím rychlejší než komise. Cítíme více tlak času než komise. A myslím si, že tady je třeba zrychlit naši snahu. A teď k těm čtyřem konkrétním věcem. Měli bychom studovat regionální dopady eh, těch kapitálových požadavků v EU. Přihledněme ke specifickému charakteru eh, zemí ve střední a východní Evropě a eh, v dceřiných bank, které fungují v této části eh, Evropy. Tady eh, většina bank patří eh, zahraničním subjektům a ty banky jsou motorem hospodářské aktivity. A my jsme prošli v krizi velký, velmi hořkými momenty, protože mateřské společnosti se zabývaly svými problémy a nezaměřovaly se na své dcery. A stále trpíme obtížemi s likviditou. A to je velice špatné pro malé a střední a podniky v těchto zemích. Takže ta nařízení, která zde vytváříme, by rozhodně neměla znesnadňovat pozici cizí, eh, tedy eh, ceřiným eh, společnostem bank. Za druhé, když vypočítáváme ty jednotlivé poměry, tak bychom neměli uvažovat o e, nulové hodnotě e, v úvěru e, v mateřských společností kratších než jeden rok. Protože to jsou poměrně likvidní aktiva a jinak by to způsobilo problémy. Kdyby ty banky zareagovaly na, nové, na nová nařízení a eliminovaly by své přeshraniční vazby, protože to by omezovalo um, jejich, um, uh, jejich činnost. Potom uh, ten uh, čistý poměr stability, tak tam bychom měli definovat, co je to v expozici a měli bychom dát větší roli místním orgánům, zejména v oblasti maloobchodních úvěrů kratších než jeden rok. V Maďarsku jsou tyhle považovány za stabilnější než ty klasický, eh, než ty klasické úvěry, i když ta mm, opatření v oblasti eh, likvidity by měly, měla být uplatňována pro eh, ceřiné společnosti bank. Je třeba poskytnout přístup k datům eh, ceřiných společností, i když to vlastní eh, zahraniční, eh, i když materskou společností je zahraniční subjekt. Pokud jde o kategorizaci aktiv, tak ta by měla být zjednodušena. Měli bychom zrušit kategorii druhé úrovně, třetí úrovně a spojit to do třetí kategorie. Pokud jde o aktiva, tak aktiva spořitelen a družstev by eh, rozhodně měla být vykazována, jak říkala paní předsedkyně. Neměli bychom uplatňovat pravidla a eh, připravená pro velké banky na tento typ institucí, protože družstva a menší banky jsou schopné eh, se vyjádřit eh, k, mm, tedy eh, vypořádat se ztrátami. Pokud jde o kapitál první a druhé úrovně, tak tam bychom mohli, měli mít možnost používat ty příslušné prvky. A poslední věc. Eh, ta aktiva, která jsou eh, v eh, základní skupině 1 by měla být, by měla být evidována i jako schopná pojmout pojmout ztrátu, ale pouze pokud je nelze nahradit dalšími akciemi. Poslední poznámka se týká kapitálových rezerv. Myslím si, že ten, kapita, ten princip kapitálového nárazníku by se měl uplatňovat a hm, jde o něj více než eh, politika eh, akumulování kapitálu proti cyklu. Pokud eh, ten objem těch dvou částí nestačí, také uplatňovat určité, eh, určité eh, eh, limity na úrovni 25. A pokud je o ten kapitálový nárazník, tak tím nejdůležitějším makroindikátorem by měla být sazba za emisi a ne v indikátor úvěru vůči HDP. Děkuji, Eliza. Obrigada. Eu também falei poslednímu řečníkovi. Nebudu už opakovat řadu věcí, které eh, přednesli eh, předešli řečníci, ale chtěl jsem pogratulovat zpravodaji, protože toto je komplexní otázka. Eh, iniciativa zpravodaje je, je to obtížná věc a myslím si, že jeho přístup je naprosto vyvážený. Myslím, že je to dobrá základna pro další práci a chtěla bych dnes dva politické body. A sice cíl začlenění, začlenit parlament eh, a mm, eh, dostat parlament do role jakéhosi hybné síly, eh, která to posune kupředu ve směru, která, který nastíněn v této zprávě. Já si myslím, že toto je dobrá myšlenka. V každém případě mm, zase z druhé strany jsou tady dva zásadní problémy. Za prvé, je to riziko toho, že průmysl ehm, se utopí ve všech těchto ehm, ustanoveních, ehm, která byla nastavena. Nemám čas jít do detailu, ale eh, vím, že tady už byla eh, zveřejněno takové první posouzení, myslím, že to bylo tento týden, první posouzení dopadu všech těchto různých opatření, která byla učiněna a také BAS konstatovalo, že dopad bude dramatický, jak si dovedeme představit eh, z různých zpráv z médií. Ehm, bylo řečeno, že banky budou udušeny všemi těmito požadavky. Ale teď už byla odvedena práce, která nám ukazuje, že ten dopad nebude zas tak obrovský. Bylo to trošku přeceněno. Takže bych ráda věděla, jestli se pan Karas díval také na tuto dimenzi a jestli by nám mohl říct něco k tomuto bodu. A druhá poznámka se týká nevyváženosti mezi tím, co se odehrává ve Spojených státech a tím, co zažíváme v Evropě. Příští týden budeme mít, bude tady delegace a já se přidám delegaci, eh, která pojede do Spojených států. Možná bychom se měli pokusit vyslat určité signály a také, co dělá eh, krizový výbor, ten se zabývá tím, co děláme my, protože eh, jde o to vyslat správný signál Evropského parlamentu. Já myslím, že tady jsou různé delegace, které eh, jezdí do Spojených států a ty by měly vyslat takový základní signál, Eh, základní poselství. Mělo by to být eh, všechno na stejné bázi, když budeme mluvit s americkou administrativou, eh, takže bychom měli nastínit kritické body, měly by to takové tři, čtyři základní body a bylo by důležité, abychom toto jasně nastínili. Chceme tady mít stejný manevrovací prostor mezinárodní měřítku a to je určitě cíl, který je jednotný v parlamentu a měli bychom to takto hm, nadnést i na druhé straně Atlantiku. Děkuji. Ano, ehm, to byla jako gratulace panu eh, Karasovi. Možná, ehm, jestli byste chtěl eh, teď ukončit tuto diskuzi, protože už nejsou další řečníci, kteří se hlásili slovo. Děkuji vám, velice vám děkuji. Domnívám se, že co se týče stanovení politických cílů v, těch, v této zprávě a co se týče postupu, tak zde skutečně všichni táhneme za jeden pro vás. A to je komis, který vysíláme komisi, to je signál, který vysíláme výboru pro Bazilej a je to určitý způsob, jak eh, zacházet s novými pravidly finančního trhu a jak s nimi budeme zacházet my sami. Za druhé, my víme, že nejsme autory žádné směrnice, ale že my máme funkci politickou. Eh, takže my píšeme politickou zprávu, jejímž účelem má být, aby vykonávala vliv, nevykonává legislativní práci, na tom se také shodneme. A co se týče detailů, ty potom budeme řešit, až budeme mít na stole návrh směrnice. Za třetí bych chtěl říct se z toho důvodu, jak o tom hovořila paní Ferrera, já pojedu do Ameriky, protože jsem koordinátorem v krizovém výboru a určitě je důležité, abychom eh, v rámci našich výborů tahali také za jeden pro vás, když komunikujeme se stejnými osobami na druhé straně. Je důležité, abychom o těchto tématech hovořili, protože jsou to příčiny krize a také bychom z toho měli vyvodit společně správné závěry. Začíná mít takový dojem, že bychom měli postupovat účinněji a skutečně něco odvádět, ne aby si někdo něco jenom přál a potom dělal to, co uznává za vhodné. Buď chceme evropskou úpravu finančních trhů a globální řízení, potom potřebujeme nový mechanismus, jak navzájem spolu zacházet a musí tam být i společné transatlantické sankční a kontrolní mechanismy. Nadnesla se zde témata, o kterých bychom eh, měli společně jednat požadavek na analýzu dopadu na reálné hospodářství, to přesně má osvětlit celou záležitost, protože momentálně o tom kolují nejrůznější fámy. Každý má pocit, že zde něco vzniká, co není úplně zdravé a co by možná mohlo být i kontraproduktivní a proto my potřebujeme uh, Eh, studii dopadů, která bude mít objektivizační funkci, tak abychom mohli vyvodit následují, eh, náležité politické závěry. Takže já budu vděčný za vešky vaše poznámky a připomínky, až se vrátím z USA eh, tak se sejdu s jednotlivými stínovými zpravodaji a chci vás také vyzvat jakékoliv podněty a nápady, abyste je dali do mé kanceláře. Nemusí to být přehršel pozměňovacích návrhů, spíš takový přehled témat, kterým bychom se měli věnovat. Ale prosím, oddělte ten politický směr a legislativní práci, protože tato zpráva jde spíše tím směrem politickým. Děkuji. Děkuji vám, eh, pane Karasi. Teď doufám, že se koukám na správný papír, takže lhuta pro vzdělávací návrhy je 8. června, budeme o nich 21. A hlasovat na výboru budeme 6. Eh, září a na plenární zasedání by se to mělo dostat ve druhém zasedání v září. To je stávající harmonogram je tedy vše pro dnešní dopoledne a znovu se sejdeme ve tři hodiny. Dovolil bych si vám připomenout, abyste si vzali hlasovací kartičky, protože ještě e, e, jich tady máte 13 zapojeno a teď to klesá, teď to klesá, výborně, děkuji.